Good morning. Um... Dobrý den, kolegové. Omlouvám se za malé spoždění. Myslím, že někteří lidé dnes měli problém s dopravou. Děkuji za trpělivost, zasedání je zahájeno. A než přejdeme k prvnímu bodu na pořadu jednání, je tady organizační poznámka pana Korbina. Na základě pravidla 162 odstavec 3 a odstavec 6 Parlament rozhodl, že rozprava, která má právě začít o Brexitu, proběhne pouze v rámci jednoho kola vystoupení hlavního představitele každé z politických frakcí. Má to své důsledky, paní předsedkyně. Budou tady tři britské hlasy v této debatě. Každý z nich bude od těch, kteří podporují Brexit parlament neuslyší, neuslyší jediný britský hlas ze strany těch, kteří jsou proti Brexitu. Což, což podle posledních průzkumů veřejného mínění představuje většinové stanovisko britské populace. Děkuji vám. Thank you. Um... Děkuji, pane Korbine. Vaše poznámka byla se ta nevědomí, bylo to rozhodnutí politických skupin aby to proběhlo v tomto formátu, já se musím podřídit rozhodnutí politických frakcí, nicméně plenární zasedání bere váš postoj na vědomí. A přijdeme k dalšímu bodu, což je prohlášení Rady a Komise k vystoupení Spojeného království z Evropské unie a rozpravu zahájíme tím, že dáme slovo státní tajemnici Štatlerové za radu, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci hlavní vyjednavači, pane Barnier, dámy a pánové. Evropská rada podpořila dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Evropská rada potom vyzvala komisi, Evropský parlament a radu, aby přijali nezbytné kroky, aby se zajistilo, že tato dohoda může vstoupit v platnost 30. března 2019. Evropská rada také schválila politické prohlášení, kterým se stanoví rámec pro budoucí vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Při této příležitosti odhodlání Unie, aby byly co nejužší partnerské vztahy se Spojeným královstvím do budoucna, bylo v tomto prohlášení zakotveno. Tento výsledek by nebyl možný bez odhodlání a angažovanosti pana Barniera a jeho týmu. Evropská rada se toho váží. Stejně významný je smysl pro jednotu a sdílenou odpovědnost mezi 27 členskými státy EU a také mezi institucemi Evropské unie. Při této konkrétní příležitosti bych ráda ocenila zapojení a včasný příspěvek řídící skupiny pro Brexit a také Evropského parlamentu v nadcházejících měsících musíme zajistit uzavření dohody o vystoupení. Rada dělá všechno, co je v jejich silách, aby zajistila podpis v příštích týdnech, což by Evrop... Evropskému parlamentu umožnilo včas uzavřít celý proces do března 2019. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní přejdeme k hlavnímu vyjednavači pro Brexit, Michelu Barnierovi. Vítáme pana Barniera, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Paní státní eh, tajemnice, dámy a pánové, přeji vám všem dobrý den. Děkuji vám za příležitost zde promluvit jménem Evropské komise a Chtěl bych omluvit předsedu Žana Klona Junkera, který se nyní účastní G20. Jedná se o závažnou situaci. Já jsem od počátku vyjednávání měl tu čest tedy eh, jednat eh, s důvěrou eh, předsedy komise Žana Klona Junkera a s podporou celé Evropské komise. V neděli jak jste připomněla, eh, byla přijata na radě eh, dohoda o stoupení Velké Británie a také rámec pro budoucí vztahy. Já bych chtěl poděkovat především Evropské radě a předsedovi eh, Evropské rady panu Donaldu Tuskovi a také všem předsednictvím, se kterými jsem dobře spolupracoval, také rakouskému předsednictví, ale také bulharskému, estonskému a maltskému. A nadále budeme spolupracovat s rumunským předsednictvím v následujících měsících. Eh, vyjednávalo se tedy o eh, dohodě o odstoupení a o eh, politické rámci další vztahu. Nyní toto období skončilo a musíme brát v úvahu obtížnou situaci a také eh, extrémní komplexnost všech těch témat, eh, které se vztahují k odchodu Velké Británie z EU. Ta dohoda, která je na stole, eh, dohoda o odstoupení Velké Británie i to politické prohlášení dalších vztazích, je tím nejlepším možným řešením, nejlepší možnou dohodou, které jsme dosáhnout mohli. Je to konec velké etapy, které jsme společně dosáhli. Přitom tomto vyjednávání. Evropská unie prokázala velikou jednotu všech 27 členských států a také evropských eh, institucí. Zeměná paní předsedající, ta dohoda o odstoupení a politické prohlášení eh, jim eh, pomohlo vaše čtyři usnesení z Evropského parlamentu již od samého počátku Eh, vyjednávání, eh, protože vy jste eh, se snažili chránit práva evropských občanů, zájmy Unie, integritu jednotného trhu a nerozdílnost čtyřech svobod a autonomii rozhodování Evropské unie. To také leželo na srdci mě. Tyto dva dokumenty, které dnes máme, jsme tedy vybudovali společně v průběhu tohoto procesu. A já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Evropského parlamentu eh, Tajanimu a eh, panu eh, Guy jejich týmům a celému týmu Evropského parlamentu, který se věnuje Brexitu paní Danutě Hibner, Elmro Brokovi, panu Kulatirimu, Gabi Cimer a panu Lambercovi, kteří se svými tý, týmy se věnovali také práci na vyjednávání této dohody v rámci řídící skupiny pro eh, Brexit. Děkuji jim i jejich týmům. Děkuji také paní Cecilii Wikström. Eh, nicméně nyní jsme na začátku další cesty, která také bude obtížná. Metoda, pro kterou jsme se společně rozhodli, společně s vámi, Eh, znamenala, že se musíme zabývat celou řadou věcí v patřičném eh, pořádku podle určité eh, logiky, aby odchod Velké Británie byl řádně vyřešen. A bylo zapotřebí především vyřešit určité prioritní otázky, které jsou prioritní také pro Evropský parlament, jako je mír, stabilita v Irsku, finanční nařízení, uspořádání finanční a e, práva občanů. Bylo zapotřebí jednat ve veškeré e, transparentnosti a také s veškerou důvěrou. Takto chceme postupovat i dál, budeme se nadále řídit touto e, metodou, protože nám umožnila, abychom projednali patřičně veškeré veškeré tématiky na základě našich zakládajících eh, principů. Protože je zapotřebí, abychom respektovali naše zakládající principy, současně abychom měli eh, v hlavě i eh, ty červené linie, které jsou vytyčené například Velkou Británií a také Evropskou unii Nikdo tedy eh, nemůže být nyní eh, překvapený eh, objektivně obsahem této dohody. Chtěl bych připomenout v tuto chvíli, že Evropská unie si Brexit nepřála. nikdo mi ještě nedokázal ukázat přidanou hodnotu odchodu Velké Británie z EU. A my jednáme Eh, na základě požadavku eh, britské vlády a eh, referenda britských občanů. Ty dva dokumenty, které byly dohodnuty v neděli, umožňují omezit negativní dopady Brexitu. pro všechny, včetně z 20 členských států. Přináší právní jistotu všem, osobám, podnikům, regionům, všem, kdo jsou znepokojeni z toho, že Velká Británie má opustit Evropskou unii. 4,5 milionu eh, osob, eh, evropských občanů, kteří žijí v Británii a také eh, britští občané, kteří žijí v evropských státech. Je tu také otázka Severního Irska a Irska, jejich obyvatel, všech aspektů spolupráce, lidských, sociálních aspektů. Takzvaný backstop na kterém jsme se dohodli, abychom zabránili navrácení fyzické hranice do Irska a přitom abychom chránili jednotný trh, tak tento backstop je součástí, nedílnou součástí dohody o odstoupení eh, Velké Británie. Bez backstopu v Irsku by nebylo dohody o odstoupení Velké Británie ehm, společnosti, univerzity, podniky, které Ehm, vedou projekty eh, financované z evropského rozpočtu, pochopili, eh, že eh, ehm, je nesmírně dynamickou, dynamickým prostorem je Velká Británie. Je zapotřebí, aby byla chráněno duševní vlastnictví, aby byla chráněno oblast tato mm, duševní vlastnictví a spolupráce i v zemědělství. A je zapotřebí, aby tedy eh, vše eh, eh, proběhlo řádně, aby ve všech odvětvích a především tedy osoby, Eh, jednotlivci, protože my musíme vytvořit eh, bezpečnost a zajistit bezpečnost eh, při provádění Brexitu. Tato dohoda je mm, velice mm, náročným, složitým, komprimovaným právnickým textem. Co se týče politického prohlášení, vytváří rámec, podle kterého budeme vyjednávat naše budoucí vztahy. Při tomto vyjednávání, vážné poslankyně, vážení poslanci, Evropská unie nadále bude hájit své zájmy a aplikovat přesně ty též principy jako do posud. V tomto vyjednávání, které bude zahájeno, Evropská unie bude přijímat a váš vyjednavač bude postupovat stejně, bude přijímat ten týž postoj jako do posud. Nikdy tedy nebude sahat agresivitě, nikdy k tomu i nedocházelo, nikdy nedocházelo k nějaké snaze o eh, odplatu a nebude k ní docházet ani k nějaké snaze někoho potrestat. Nadále budeme spolupracovat s Velkou Británií, nikoli proti Velké Británii a to proto, abychom vybudovali budoucí partner partnerství, abychom zachovávali respekt, který je e, nutný. E, e, je to respekt k velkému státu, který zůstává naším spojencem, naším partnerem. Co se týče našich budoucích vztahů, Evropská unie, pokud chce opustit pokud se Velká Británie opustí Evropskou unii, nemohou naše vztahy zůstat stejné. A na to se tedy musí i naše podniky připravit. Naše vzájemné zájmy vyplývají z toho, že chceme ambiciozní partnerství, eh, ať už se to týká eh, zboží, dopravy, veře, eh, veřejných zakázek, vnitřní bezpečnosti, stability našeho kontinentu, zahraniční politiky. A Velká Británie zůstane Eh, také aktivní v Radě eh, bezpečnosti OSN a budeme spolupracovat tady v mnoha dalších eh, oblastech. Naše partnerství bude ambiciozní a čím bude ambicioznější, tím budeme také náročnější, co se týče dodržování rovných podmínek. Konkretizace všech rozměrů této politické dohody všech, ve všech rozměrech tedy bude umožňovat to, aby eh, tato dohoda s Velkou Británií byla bezprecedentně eh, rozsáhlá co do oblastí, které bude pokrývat. Eh, jak říkal pan Juncker, my se připravujeme a budeme připraveni na zahájení těchto vyjednávání o budoucích vztazích, jakmile Velká Británie se stane třetím státem. A Do té doby zde máme, paní předsedající, eh, zásadní etapu a to je ratifikace této dohody o odstoupení. A zde každý stát musí přijmout eh, svou zodpovědnost. Velká Británie se musí vyjádřit eh, k této dohodě, k textu politické deklarace a tímto způsobem rozhodne o budoucnosti své země. A my musíme respektovat, já budu respektovat to, co eh, rozhodnou demokraticky zvolení poslanci ve Velké eh, Británii. Eh, následovat bude ratifikace Evropským parlamentem a, a my budeme sledovat další vyjednávání. Děkuji vám za vaši pozornost. Thank you, Mr. Barnier. Děkuji vám, pane Barniere. A nyní naší parlamentní řečníci. Nyní pan Verhofstadt, koordinátor pro Brexit. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych především přivítat to smlouvu o odchodu a politickou deklaraci. Myslím, že můžeme eh, celkem s klidem říct, že Eh, vše eh, bylo v souladu s principy Evropské unie. To se týká zachování společného trhu, všechny čtyři svobody, které jsou pilíři tohoto společného trhu. A znamená to také autonomní rozhodování Evropské unie. Současně vám chci ovšem říci, že jsme brali v úvahu dva další prvky. Jednak to byly ty pozice neboli červené linie britské vlády, která se rozhodla ukončit členství Evropské unii. A e, druhý důležitý bod, o který se opírají tyto dohody, a to je něco, e, čemu se nepřikládá často Eh, dostatečná váha. To je ta eh, dohoda velkopáteční z roku 1998. Tato dohoda byla možná pouze mezi členskými zeměmi EU. A já se domnívám, že to ukazuje, že přesně o tom je Evropská unie. O směřování, o ukončení násilí, o míru. Výsledkem toho všeho je dohoda o odhodu a já si myslím, že je to ta nejlepší možná dohoda vzhledem k těm třem prvkům, které jsem právě zmínil. A já bych samozřejmě chtěl poblahopřát eh, Michelu Barnierovi, není to poprvé, Eh, za vynikající práci eh, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a s řídící skupinou pro Brexit. A to znamená, že bych mohl také poblahopřát všem členům za řídícího výboru, řídící skupiny, která fungovala výborně. Výsledek, Michely, výsledek je smlouva, která dělá tři věci. Za prvé minimalizuje narušení běžného života, zejména ekonomiky eh, pro obě strany. Je to možnost řádného uspořádaného exitu a eh, je tady ještě lhůta čtyř let, aby se všechno mohlo dotáhnout do konce. Druhý výsledek je, že eh, nebudeme mít tvrdou hranici mezi Severním Irskem a Irskem, a bude se respektovat ona eh, velkopáteční dohoda a bude mír. A třetí věc je obrana práv všech občanů. A tady myslím, že Evropský parlament za pomocí našich vyjednavačů výrazně zlepšil eh, text této smlouvy. A kromě toho jsme odhodláni a to vám mohu dnes říct, že než jsme se pustili do tohoto vyjednávání v Evropském parlamentu, my jsme od britských protějšků dostali nezbytné garance, že všechna občanská práva budou plně respektována. Takže domnívám se, že tento rámec, to znamená politická deklarace a dohoda o odchodu, jsou základem budoucí úzké spolupráce mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. A výsledkem toho, jak jste viděli v obou dokumentech, je dohoda o přidružení, jak navrhuje už od samého počátku Evropský parlament. Proč dohoda o přidružení, kterou schvaluje také britská vláda, bude eh, platit provizorně po schválení na evropské úrovni a dále bude eh, ratifikována eh, kolečkem, který projde všemi členskými zeměmi. Takže eh, budeme to mít de facto v podobě řady mnoha, čili takže Evropský parlament eh, bude mít konsensuální postup a v tomto, v tomto ohledu eh, se velice zaměřil na to, jak bude fungovat takzvaný společný výbor. Eh, promiňte, pane Ferostate. Já tady před sedám, takže prosím, já, já určuji Eh, jak dlouho budete hovořit. Dovolte ještě poslední odstavec. Parlament tedy eh, bude sledovat, jak bude fungovat ten takzvaný společný výbor. Rozhodnutí tohoto společného výboru jsou legitimní a bude to také vyžadovat v příslušných etapách eh, souhlas parlamentu. Eh, já bych chtěl na závěr říci, že eh, se nadále domnívám, eh, že odchod Velké Británie z Evropské unie je chybou pro všechny, takže snažme se z toho vydostat co nejlepší výsledek a možná, že se v budoucnosti Británie bude chtít vrátit do velké politické rodiny Evropanům. Děkuji, pane Ferostate, nyní pan Brok. Paní eh, předsedkyně, paní předsedkyně rady, kolegyně, kolegové. Eh, Brexit to je prostě špatná věc. Jak pro Evropskou unii, tak pro Velkou Británii. Eh, možná, že pro Británii více než pro nás, ale i pro nás. A proto Eh, myslím, že eh, správně řekl Giferusa, kterému děkuji za tuto analýzu, eh, že ten, to, ta neděle bude špatným dnem. Já chci poděkovat tedy, že se podařilo díky trpělivosti a informační politice Evropské unii dostat ten eh, nejlepší možný díl. Eh, ve Velké Británii panuje mnohé eh, rozdělení uvnitř společnosti, zatímco v Evropské unii fungovala jednota 27. A to znamená, že tato Evropská unie prokázala své šance do budoucna i po Brexitu. Je třeba vidět, že Eh, tato škoda, která nastane pro Velkou Británii, jak vlastně včera eh, přiznala Bank of England, bude to znamenat eh, bude to znamenat větší hospodářskou škodu, než byla krize z roku 2008. Pan Faráš a další mohou o tom vykládat, co chtějí, ale je to tvrdý fakt, na kterém se nic nemění. To znamená, že už tedy nebudou na další vyjednávání, máme tuto dohodu a nebude žádná další. Ne, že by se tato eh, dohoda odmítla a potom se vyjednávalo něco jiného. Ne, my jsme vyjednávali dlouho a musí být jasné, že dohoda o vystoupení z Evropské unie eh, je podmínkou pro přechodné období. Pokud nebudeme mít schválenou tuto dohodu o odchodu, nemůžeme počítat s žádnými přechodnými opatřeními. Tato smlouva musí také dát jasně najevo, že je to také obtížná věc pro ty, kteří chtějí zůstat Jestliže eh, tato eh, eh, dohoda by měla být odmítnuta a pak by mělo nastat něco místo toho, možná i další referendum, tak to je velké riziko. Proto apeluji na obě strany ve Velké Británii v této hře. Konstatujeme, že přechodná opatření na základě této smlouvy Eh, se budou respektovat lidská práva eh, lidí, kteří žijí přeshraničně. Eh, dále jde také o to, aby nebyla žádná tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. A navíc tady máme ten takzvaný backstop a že teprve poté se bude eh, eh, vyjednávat. Prostě ten backstop cílem je to, aby bylo zde to přechodné období, aby nevznikala, neby, eh, neplatila žádná další smlouva mezi ním. Já ve společném zájmu opakuji, abychom minimalizovali škody, musíme mm, k tomu přistupovat velice konstruktivně. Velká Británie nechce eh, celní unii a eh, nechce být eh, součástí společného trhu kvůli čtyřem svobodám. A my jsme se tady snažili vyjednat to nejlepší, co v tomto rámci bylo možné. Ale Tereza má pravdu v tom, že čím více budeme mít rovné podmínky pro všechny, tím snadnější bude přístup na trh. Je třeba ovšem zcela jasně říci, že e, tato dohoda o partnerství byla iniciována Evropským parlamentem, že obchodní smlouva e, tady také bude, ale kromě toho jde ještě o vnější bezpečnost. Musíme nadále spolupracovat v boji proti terorismu, Eh, Velká Británie by se měla podílet také eh, na společné obrané politice, to chtějí obě strany. A na to potřebujeme dovyjednat rámcové podmínky v další smlouvě. A to se potom bude týkat ještě dalších, eh, třeba výzkumu nebo pozice britských podniků v evropských výzkumných programech a podobně. A ještě jedna věc. Eh, pan eh, Faráš cituje pana Trumpa a pan Trump by si velice přál, aby eh, evropské země nefungovaly společně, ale aby každá fungovala na vlastní pěst. Trumpov, Trumpova řeč je tím nejlepším argumentem pro to, Eh, proč potřebujeme společnou Evropu, abychom se společně obrátili proti, ubránili proti Trumpům a Putinům a abychom se nenechali zničit. Thank you, Mr. Brock. Děkuji, pane Broku. Pan Gualtieri, prosím. Thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně, vážený Micheli, vážení kolegové. Po dlouhém a obtížném vyjednávání dohoda, které bylo dosaženo v neděli, představuje základ pro uspořádaný odchod Spojeného království z Evropské unie. A my jsme připraveni tuto dohodu ratifikovat. Za skupinu SAD bych rád poděkoval Michelu Barnierovi za vynikající práci, kterou odvedl on a jeho tým tváří v tvář této historické výzvě. Současně nemohu skrýt, že jsem skutečně smutný z toho, že se Spojené království rozhodlo odejít z Evropské unie. Naše skupina toto rozhodnutí respektuje, ale hluboce toho letujeme. Považujeme to za historickou chybu. Z našeho pohledu je to situace, která neprospěje nikomu. Nicméně, navzdory tomu všemu, navzdory této frustraci, Evropská unie a my všichni ostatní jsme od začátku stejného procesu postupovali zodpovědně a snažili jsme se všechny respektovat. Více než dva roky jsme se snažili chránit ty, které rozhodnutí nejvíce zasáhne a snažili jsme se co nejvíc zmírnit důsledky. Bylo toho dosaženo díky vedení našich hlavních vyjednavačů a díky jednotě mezi námi, mezi evropskými institucemi. A chci také poděkovat Gilu Vrhoštatovi a všem členům řídící skupiny. Jsme a vždy budeme jednotní. Evropská unie postupuje vůči Spojenému království zodpovědně, poskytla základ pro uspořádaný odchod bez jakýchkoliv pocitů, bomsty eh, anebo zášti. Musíme být zodpovědní vůči sami sobě, našim občanům, abychom neohrozili evropský eh, projekt a integritu Evropské unie. Tento pocit zodpovědnosti bude i nadále hlavním vodítkem při dalším postupu, ale musí být jasná jedna věc. K té dohodě, na které jsme se dohodli v neděli, není žádná alternativa. Když si vezmeme, kam nechce už Spojené království zajít, toto je jediná a možná dohoda. Chrání práva občanů, chrání integritu vnitřního trhu a celní unie a zásadní také to, že se tak můžeme vyhnout tvrdé hranici se Severním Irskem a můžeme respektovat velkopáteční dohodu, všechny její části. Víme, že pokud je o práva občanů, což byla naše priorita od samého počátku, naše práce zdaleka nekončí. Budeme i nadále obezřetní, pokud půjde o implementaci této části dohody. Nikdy nedovolíme, aby se evropští občané stali obětí tohoto nepřátelského prostředí, těchto nepřátelských politik – Politické prohlášení, které doprovází nedělní dohodu, představuje rámec a základ pro ambiciózní a široké partnerství. Toto bezprecedenční partnerství, které by mělo mít podobu asociační dohody, bude plně respektovat integritu vnitřního trhu a autonomii našeho právního řádu. Vítáme také veškerá výkladová prohlášení, která přijala Rada, považujeme je za právně závazná včetně toho, které se týká Gibraltaru. Pokud je o budoucí vztahy, Evropská unie jednoznačně stanovila, kam už nemůže zajít v celém procesu. Stejně jako my, a my to respektujeme. Při vyjednávání jsme projevili velkou flexibilitu. Snažili jsme se zajít co nejdál, abychom zohlednili postoj a také omezení Spojeného království. Vždy jsme říkali, a opakujeme to i teď, že pokud si to Spojené království rozmyslí, naše náručí a zůstane otevřená. Ale pokud chcete odejít z jednotného trhu a nechcete už uplatňovat princip volného pohybu osob, toto je jediný možný způsob, jak uspořádaně odejít z Evropské unie a vyhnout se velkému narušení, které by to způsobilo. Žádná jiná dohoda by nemohla respektovat takové limity, aniž by ohrozila náš evropský projekt. Tento parlament je velkým symbolem našeho společného projektu. Pojítek mezi zeměmi a národy. A proto budeme nadále hrát zodpovědnou proaktivní roli, budeme se snažit zachránit integritu Evropské unie a zajistit pozitivní budoucnost ve vztazích se Spojeným královstvím. Děkuji, pane Gualtieri. Pan Van Orden. A lot of experts on domestic uh, British policy these days. Um... Podívejte, Brexit vždy byl o větší věci než jen ekonomika. Určitým způsobem Evropská unie se odebrala tak daleko v určitých oblastech. Tak to bylo důvodem, proč se britští občané rozhodli pro Brexit. Byli stále více nespokojení s touto tendencí. Vy říkáte, že jste Brexit nechtěli, ale neudělali jste nic pro to, abyste mu předešli. Samozřejmě ekonomické aspekty jsou ústřední. Ehm, nedohoda ehm, bude mít ehm, dopad jak ve Velké Británii, tak v Evropské unii. Tráví se hodně času tím, eh, že se přemýšlí o tom, jaký dopad bude mít špatná dohoda eh, pro Velkou Británii, ale také by se měl přemýšlet o tom, jaký dopad bude mít eh, špatná dohoda nebo zahořklé vztahy pro Evropskou unii. Ve Velké Británii bylo překvapením, jak legalistický postoj se používal v Evropské unii při vyjednávání o této dohodě a dalších vztazích. A my víme, že Evropská unie porušuje svá pravidla, kdykoliv se jim to hodí. Místo toho, abychom se zabývali dlouhodobým zájmem Evropské unie a jejich států, zdá se, že se EU e, řídí e, úzko prosím e, pohledem evropského projektu, který se stále méně líbí občanům v celé Evropě. Eh, to bychom mohli připomenout eh, lídrům eh, těch velkých států v Evropě, že by že by mě naslouchat svým občanům a místo toho jen hovoří o tom, že má být více Evropy. A musím říci, že často nebylo dostatek respektu prokazováno naší předsedkyni eh, vlády. A také došlo ke zvláštnímu eh, časovému postupu. Eh, dva roky se nedělalo nic moc a přitom se mohlo už jednat o dohodě o volném obchodu. A to všechno ukazuje, že potřebujeme rychle vyjednat budoucí vztahy a dosáhnout rychle správných e, závěrů. Ale potřebujeme i také určité záruky o flexibilitě ze strany Evropské unie. Potřebujeme atmosféru důvěry a dobré vůle z vaší strany, pokud máme dosáhnout toho, že budeme mít e, pozitivní, e, stabilní vztahy, což je věc, co, kterou žádají občané ze všech stran. Pan Michel Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Kolikové se mě ptali, jestli jsem smutný z té neděle. Ne, já jsem naopak pocitoval vděčnost vůči Michelu Barnierovi a jeho skvělému týmu. Nejenom vyjednali dohodu s tím, že měli na zřeteli společné zájmy Evropské unie, aniž by kdykoliv ztratili nervy. Jedna z výrazných vlastností Michela Barniera spočívá v tom, že stejně zapojí parlament i radu. Všechno to drží pohromadě. Samozřejmě ta dohoda není dokonalá. Co se náš zelených týče, my bychom byli raději, kdyby to bylo něco víc, než eh, určité doložky, které byly vyjednány třeba v sociální oblasti nebo celní unie. A politické prohlášení by mělo být výslovnější, pokud jde o podmínky pro budoucnost vztahu se Spojeným královstvím, aby se Spojené království nestalo daňovým rájem a zemí, kde se perou špinavé peníze. Musíme být přísní až půjdeme dál. A také jsem pocitoval úlevu, protože po 18 měsících opravdu těžké práce byla nalezena dohoda. Kdyby to tak nebylo, nejhorší možná situace by byla, že Spojené království prostě vypadne z Evropské unie. A to by způsobilo velkou škodu nejenom pro podniky, ale především pro naše lidi. Byla to úleva, že, Spojené, že Evropská unie dosáhla dohody se Spojeným královstvím, aniž by narušila svou integritu. Byla to úleva, že eh, britská vláda konečně uznala realitu. Teď je jasné, že míče na straně Spojeného království. Premiérka uznává realitu, ale uvidíme, jestli získá většinovou podporu pro tuto dohodu v parlamentu. A těm, kteří nejsou spokojeni, kteří chtějí Brexit, řeknu, pokud chcete vyjednaný Brexit, ale máte za to, že země by měla tak trošku zůstat na vnitřním trhu, Nenabízí se žádná jiná dohoda. Ten, kdo bude vyjednávat za Spojené království, narazí na stejná právní omezení jako Theresa Mayová. A já doufám, že nikdo z vás, vás vážně neuvažuje o tom, že byste odešli bez dohody. Protože kdyby to udělalo Spojené království, porušilo by velkopáteční dohodu. Protože by okamžitě vznikla znovu hranice s Irskem. Také by to porušilo finanční závazky, které na sebe vzalo podle smluv s Evropskou unii nebo v Evropské unii při členství, protože když odcházíte z nějakého klubu, vážení přátelé, neznamená to, že vám všichni odpustí dluhy. Navíc takovýto Brexit by znamenal, že Británie je stát, který je někde ve vzduchu. Podpis se kterýmkoliv dalším partnerem by neměl vůbec žádnou váhu. Takže máte pouze na výběr mezi Brexitem za podmínek, které byly dohodnány, nebo žádným Brexitem. A tato volba bude mít dopad na budoucnost země. Jako demokrat mi připadá normální, že byste se zeptali svých lidí. Zvlášť proto, že ta hlavní strana je velmi rozpolcená, pokud je o této věci. A já souhlasím s těmi, kteří chtějí zůstat v tom, že vaše země je teď v méně záviděnhodné pozici než jako členský stát, protože ano, Evropská unie posiluje suverenitu v tomto světě. Pokud chceme mít nějaký dopad, musíme jednat společně. A já myslím, že mnozí britští občané si to uvědomují. Jejich většina? Jejich většina to nevíme. Můžeme najít způsob, jak se jich zeptat? Pokud ano, bude to velice úzká většina, malá většina, ale jsem si jistý tím, že kdyby Británie chtěla zvrátit své rozhodnutí odejít, měli bychom Británii rádi znovu přivítat. A poslední věc, paní předsedkyně, já myslím, že by bylo naprosto nezodpovědné, kdyby to dopadlo tak, že Spojené království prostě nějak vypadne z Evropské unie, buď dobrovolně, a nebo mimo děk. Děkuji. Thank you. Děkuji, eh, pane, Lam, pane Lambere. Paní Cimr. Rada na svém zasedání o minulém víkendu odsouhlasila dohodu o rozvodu Evropské unie a Velké Británie. A přesto nikdo není schopen v této chvíli říct, jestli tím narostla pravděpodobnost uspořádaného Brexitu. Je třeba, abychom byli připraveni i na ten nejhorší případ, to znamená odchod bez dohody. Naše skupina, naše Exit Steering Group, fungovala od dubna 2017 a její vznik nebyl samozřejmý. Rozhodnutí, že tady se dostaneme, že tady vstoupíme do této skupiny i jako levicová frakce, se nakonec prokázalo jako správné. A dá se říci, že spolupráce s Michelem Barnierem eh, postavila laťku pro budoucí spolupráci mezi evropskými institucemi. Ale už teď je třeba říci, eh, že sice máme smlouvu, ale není to důvod k oslavám. Zejména v oblasti lidských práv, občanských práv a otázky Irska versus Norského Irska eh, není úplně, není úplně dokonale vyřešena. To, co není jasně stanovené ve smlouvě, nelze nahradit pouze eh, prohlášeními o dobrých úmyslech. Máme tady eh, skutečně eh, smlouvu, ale máme tady i ten backstop, což je taková pojistka, aby nedošlo k tomu nejhoršímu scénáři v Jirsku. Backstop nicméně přesto není takový, aby pokryl všechno to, co se ještě v loni v prosinci slibovalo. Hranice mezi oběma Irsky bude tvrdší, eh, ekonomické přeshraniční vztahy budou horší a eh, dosud dohodnutá práva budou skutečně slabší. Tereza Mejová a eh, má ve svém táboře mnoho pochybovačů, eh, kteří nejsou příliš nakloněni této dohodě. Eh, cílem je, aby migranti z Evropské unie se nedostávali až na britské ostrovy. Je zjevné, že eh, dodneska mnozí nepochopili, co to znamená být evropským občanem. Zapomínají, že tím pádem ubírají práv i svým vlastním občanům a eh, vzbuzují tedy podezření, že eh, občanům EU Občané EU by mohli být ve své práci a studiu na britských ostrovech po Brexitu diskriminováni oproti imigrantům z jiných částí světa. Říká se o tom, že bude zachováno úzké partnerství mezi EU a Británií. To ovšem to podporujeme. Aby to nezůstalo jenom u slov, je třeba odvést ještě spoustu práce. Já tady souhlasím eh, s Guy Verhofstadtem, poněvadž eh, jde tedy o práva občanů ve Velké Británii, eh, v Evropské unii a občanů obou na půdě toho druhého. A toto chceme nadále hájet, podobně jako otázku Severního Jirska. Děkuji, pan Faráš. I'm in no doubt. Já nemám pochyb o tom, že tato dohoda vystoupení je dobrá. Je to dobrá dohoda, protože znamená velký převod peněz. Je to dobrá dohoda, protože zachovává volný pohyb osoby. Je to dobrá dohoda, protože Británie zůstává v celní unii a musí dál dodržovat pravidla EU. A zásadní, jak říkal pan Barnier, je to, že je tady ten backstop, což samozřejmě znamená, že Spojené království může být rukojmím, a to po celou řadu let. Je to dobrá dohoda pro Evropskou unii. Pro Spojené království je asi ta nejhorší možná dohoda v historii. Pane Broku, toho si všiml prezident Trump a mimochodem on skutečně respektuje velké národní státy v Evropě a rozhodně není nepřítelem ani jednoho z nich. Pane Barniere, já musím říct, že bych si přál, abyste byl na naší straně protože pro vás je to jednoznačná hra. Vy asi nemůžete uvěřit, že máte takové štěstí, že jste narazil na britskou premiérku, která splněla veškeré vaše požadavky. Snažíte se uh, oklamat britské občany a v neděli jste to prostě najednou všechno smetli ze stolu, při obědě jste se pěkně dohodli. Já musím říct, že budeme odcházet 29. března příštího roku. Ale nějaké iluze doma, že budeme nezávislou zemí, bohužel padají. Ještě než zaschl Incoast v neděli, prezident Macron, francouzský prezident, povstal a rozhodl se, že nám začne vyhrožovat. Já chápu, že francouzi chytají 90% tesky eh, v těch příslušných vodách, jenom 10 nicméně. Mám strach, že teď jsme vůči vám otevření, budeme vám na milost v příštích letech. A mám obavy, že to politické prohlášení znamená, že jste nám nedali vůbec nic. Nemusíte nám dát vůbec nic. A proto to v parlamentu neprojde. A bude to zřejmě velká většina. Pane Barniere, vy říkáte, že toto je jediná možná dohoda. Ale tato dohoda nebude přijata. Takže zřejmě všichni musíme vyrůst a uznat, že teď je velká šance, že 29. března Británie odejde bez žádné dohody. Bez žádné dohody pro posíme. potřebujeme vyjednanou dohodu s rozumnými normálními hranicemi. Pane Barnier, jste na to připraven? Protože dnes dopoledne se zdá, že předpokládáte, že britský parlament to ratifikuje. Ale tak to nebude. Monsieur Le Breton. Pan Le Breton. Děkuji vám, paní předsedající. Britský lid se rozhodl před dvěma lety, že opustí Evropskou unii, za potřeby respektovat jejich suverénní rozhodnutí. Pro ENF, tuto skupinu, kterou já reprezentuji, respektování suverenity každého národa je základním principem. Je šokující, že spochybnění e, Brexitu bylo předloženo před Evropský soudní dvůr, který 4. prosince má e, o tom e, diskutovat. Jak se může o něčem takovém diskutovat, když eh, už to bylo předmětem referenda? Přece eh, eh, referendum se tímto způsobem nemá kontrolovat, jak bylo rozhodnuto ve Francii. Já doufám tedy, že podle článku 50 o Evropské unii mm, a pokud by takto měl rozhodnout soudní dvůr, tak je zapotřebí odolat tomuto pokušení. Nemělo eh, by se, mm, eh, by se dovolit metaprávní eh, pravomoci, aby takto rozhodovala, aby rozhodovali jednotliví soudci subjektivně, ať žije Brexit. Carver. Pan Carver. Minulý týden Angela Merkel řekla, pro nás je důležité to, aby eh, Velká Británie nemohla jednostranně rozhodnout, kdy skončí eh, celní unie. Musí rozhodnout spolu eh, s Evropskou unii. Toto nastalo v roce 1973 a mm, mělo by to tedy Eh, skončit v roce 2019, ale nebude. Eh, my zůstáváme národem, eh, který bude muset předkládat ponížené supliky. My, nám bylo vlastně řečeno jasně, že není to tak jednoduché, budeme-li chtít zpátky dostat svoji suverenitu jak se rozhodl v roce 2016. Tato dohoda je příšerná, Eh, protože eh, ji podepsali eh, britští politici. Je to vlastně kapitulace a historie je bude soudit a ten rozsudek nebude hezký. Já musím říct, že eh, jsem tady slyšel eh, výrok, že eh, lidé prostě nemohou věřit tomu, jaké štěstí měla Evropa s touto smlouvou. A nyní závěrečné slovo pan Michel Barnier, náš hlavní vyjednávač o Brexitu. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji všem, kdo se vyjádřili v této rozpravě zejména eh, panu Froštatovi, Elmaru eh, Brokovi, panu Gualtierimu, eh, paní Kapici, kteří hovořili ze své politické skupiny a ocenili práci, kterou naše skupina udělala. Já musím říci, že to opravdu byla kolektivní práce, to nebyla práce jednoho člověka, bylo to kolektivní úsilí. A já jsem se této práce účastnil protože eh, v určité chvíli jsem k tomuto eh, byl eh, zvolen a připadalo nám důležité. Pracovali jsme v jednotě, pracovali jsme jako kvalifikovaní pracovníci společně s institucemi a 27 členskými státy. Náš tým, to je naše task force, Sabine Vignant, Stefany Rizzo a další. Všem bych chtěl poděkovat, protože si eh, zaslouží ocenění a eh, pozbuzení. Je to opravdu závažný a smutný okamžik, jak už zde zaznělo z mnoha stran. Jako tam hovoří pan Farš další. Já teď nechci vést nějakou polemiku, nikdy jsem ji nevedl a nechci s tím začínat dnes. Vyslechneme všechny, eh, kdo chtějí hovořit, to odpovíme všem, diskutujeme se všemi a tak to budeme pokračovat eh, nadále. Jak říkala Gabriel Zimmer, eh, ještě nás čeká ratifikace a budeme připravovat i další eh, vyjednávání. Eh, budeme potřebovat další právní základ pro partnerství s Velkou Británií a musíme být bdělí, jak zde také bylo zmíněno, ohledně aktualizace toho, vyskutečování toho, co v této dohodě je, ohledně zejména práv občanů. To všechno se musí konkretizovat a potvrdit v této dohodě s patřičnými postupy Eh, tak, aby práva evropských občanů a eh, občanů eh, Velké Británie byly takto chráněny? Toto hlasování, které se očekává mm, ze strany jednotlivých parlamentů, bude tedy určovat budoucnost mm, Velké Británie a Evropské unie. My respektujeme demokratické rozhodnutí Velké Británie, jak už jsem eh, řekl. Velká Británie se svou eh, solidaritou, historií, kulturou Eh, solidaritou, kterou eh, prokázala eh, v tragických okamžicích Evropy v 20. století. Vždy Velká Británie byla svou kvalitou své diplomacie. A já, def, já zcela určitě prokazuji a budu prokazovat respekt Velké Británii a budeme vyjednávat eh, partnerství, které nemá obdoby, nemá žádný eh, precedens. V mnoha eh, oblastech budeme vyjednávat, budeme se snažit posilovat naše partnerství v jiném rámci, někdy budeme vyjednávat některé bilaterální věci a budeme posilovat naše partnerství. Pane Faraži hovořil o ústupcích, které by se daly udělat Eh, neměli bychom se na to dívat tak, že jeden vyhraje a eh, jeden prohraje, protože eh, Brexit nemá žádnou přenou hodnotu, na něm ztratí všichni. Jedná se ale o suverénní rozhodnutí, které respektujeme. Je to rozhodnutí většiny britských občanů. A my je tedy realizujeme podle indikací, podle těch rudých červených linií, Eh, které jsou vymezeny ze strany britské vlády. A na tomto základě jsme diskutovali s Terezou May jak jinak můžeme postupovat? Jak jinak eh, můžeme postupovat, pokud jde k vyjádření na základě referenda, že Velká Británie chce opustit Evropskou unii jednotný trh, protože už nechcete eh, respektovat eh, ten rámec pravidel, nechcete volný pohyb osob, nechcete už platit, nechcete Evropský soudní dvůr. A nechcete být eh, součástí společné obchodní politiky. Eh, my máme určitá pravidla, musíme tedy je eh, respektovat a musíme se řídit pravidly a principy, které jsou v základu Evropské unie, jako je jednotný trh. Jednotný trh byl hodně při svém budování ovlivněn Velkou Británii. Ale to, že teď nechcete respektovat tyto čtyři jeho eh, svobody, znamená, že se podle toho musíme eh, zařídit. To není neflexibilita, to je jen zodpovědnost, je to povinnost být zodpovědní. Pokud dojde tedy od odchodu, abychom vytvořili bezpečnost a stabilitu, tam, kde Brexit eh, vy, vy, tváří eh, eh, nestabilitu, nejistotu. Potřebujeme základ důvěry pro ambiciózní, hluboké partnerství, které si všichni přejeme. To jsem chtěl říct. Toto vyjednávání je vyjednávání, protože vy opouštíte Evropskou unii, rozhodli jste se proto, takže to samozřejmě negativní eh, vyjednávání nemá přidanou hodnotu. Proto máme eh, z toho ten pocit eh, závažnosti, smutku. A zapotřebí se ponaučit z Brexitu, jak říkal Elmar Brock, ano, je čím se ponaučit, abychom pochopili důvody to hlasování. A to proto, abychom lépe mohli odpovídat na, na požadavky, úzkosti, starosti našich občanů. My jsme pracovali eh, jednotně v geopolitickém velice závažném kontextu, v ním se nacházíme, jakým jiným způsobem máme eh, pracovat. Eh, ze všech stran jsou výzvy mezi 27 členskými státy a institucemi jsme zachovávali jednotu. Tento proces stále ještě neskončil, je před námi dlouhá cena, cesta, bude to cesta také trnitá, teprve na začátku prosince začne proces ratifikace ve Velké Británii. My přijedeme, eh, aby dopadl co možná nejlépe. A jednota, která vznikla při, eh, nebo která se udržovala při tomto negativním vyjednávání, eh, má sloužit pro pozitivní agendu. To jsem chtěla říct a děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji Michelovi Barnierovi a jménem parlamentu a předsedovi Tajány mu děkuji za vaši spolupráci s parlamentem této věci za vaši otevřenost a především za vaši trpělivost. A jestli mohu říct takovou osobní poznámku, pan Korby několikrát, myslím, řekl slovo nesmysl, blbosti. Takový názor nezastává většina tohoto parlamentu. Bez mikrofonu, prosím. Kolegové, já myslím, že tato výměna názorů je dostatečně výmluvná a rozprava je uzavřena. Ja. Další bod programu je prohlášení Rady a komise, pokud se týče přípravy mezivládní konference 10. a 11. Marrakeši o globálním kompaktu o migraci. A promluví nám k tomu paní eh, Stadler. Paní předsedkyně, dámy a pánové. Ano, my jsme tuto debatu absolvovali již ve Štrasburku. Delegace parlamentu bude v Marrakeši zastoupena a my tedy eh, přikládáme velký význam této konferenci, eh, poněvadž eh, kompakt o regulární migraci zde bude definitivně schválen. My jsme se účastnili debat eh, v radě také eh, během bulharského i rakouského předsednictví a rovněž jsme se účastnili debat v New Yorku. Od přijetí eh, New Yorkské deklarace v září 2016 Evropská unie aktivně vstupovala do různých stádií příprav prvního návrhu této globální dohody. Jak víte, Eh, rada nedospěla v tomto textu k společné pozici. Eh, členské země se eh, rozhodly, že budou zastávat své vlastní národní pozice. Mezivládní dohoda a poté následně její schválení na válné shromáždění OSN otevře další fázi spolupráce. Já bych tomu řekla, že spolupráce se třetími zeměmi a e, regiony zůstává klíčovým prvkem evropské migrační politiky. Dáváme, e, e, máme k dispozici nyní různé nástroje, včetně Evropského Trust Fondu pro Afriku. A toto se bude takto se budeme eh, zabývat problémy, eh, různými eh, problémy zemí ve světě, které mohou být také zdrojem migrace. My chceme přispět k tomuto účelu. Děkuji vám, paní ministrině. Nyní místo předsedkyně komise a naše zastupkyně pro zahraniční politiku. Vážené paní poslankyně, paní poslanci, pane předsedající, děkuji vám za tuto rozpravu. Eh, jedná se o práci OSN a také je důležité, že se bude v Marrakeši hovořit o tématu migrace. To je eh, velkým tématem naší eh, práce naší instituce Evropské komise. Já jsem přesvědčena, že to jsou dvě chyby, které bychom neměli dělat, když se o kompaktu hovoří. Za prvé, přestírá se, že je tu střed mezi národními zájmy a globálním kompaktem, ale platí pravý opak. Naše národní eh, zájmy znamenají, že chceme nějakým způsobem zvládat, řídit migraci, aby byla řádná, aby byla udržitelná. Potom globální kompakt je tím nejsilnějším nástrojem, které, který můžeme využít eh, k našim národním zájmům. Za druhé, je to představa, že je tu eh, boj mezi severem a jihem, mezi rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi, ale tak to také není. Většina zemí eh, v Africe je současně například zeměmi, ze kterých pocházejí migranti, jimiž procházejí a eh, kam přicházejí. A my všichni na severu, na jihu, na západě, na východě, všichni máme zájem eh, řídit eh, migraci, zvládat ji, investovat do toho a vytvářet eh, regulérní schůdný rámec pro mobilitu. Proto potřebujeme partnerství. Čím lepší partnerství bude, tím lépe pro nás, protože jsme na této lodi všichni. Žádná země nemůže zvládat migraci sama, ať už je v Evropě nebo kdekoliv jinde na světě. A všechny státy mají zájem na tom, aby toto řešili efektivně. Všichni eh, toto podporujeme. Eh, eh, podporujeme mm, iniciativu pana Vankimuna která už vyplývá e, z, z valného shromáždění OSN z roku 2016. Pak byla přijata New Yorkská deklarace, která e, zahájila práci na dvou kompaktech e, o migraci a o uprchlících a to bylo nedůležité pro nás, protože to bylo uprostřed migrační krize zde v Evropě. My si musíme připomenout, že tu že se tu dějí migrační krize po celém světě každý den. Eh, ale v létě 2016, když eh, byla v samém tedy eh, středu ta evropská migrační krize, tak jsme chtěli, aby mezinárodní společenství budovalo partnerství a obdrželi se pozitivní odpověď. A Tehdy se začal ten proces budování globálního kompaktu. Evropská unie začala vést tyto diskuze o globálním kompaktu a od počátku jsme se aktivně účastnili práce vedoucí ke k jasné společné pozici, která je nyní před námi. To nám umožňuje, abychom ten globální kompakt eh, eh, měli v takové podobě, že respektuje eh, široce evropskou perspektivu a potřeby. A chtěla jsem říci a řekla jsem to ve Štrasburku, eh, že eh, je mi líto, že některé členské státy se rozhodly, že se nepřipojí nebo nepodpoří eh, globální kompakt o migraci. My se hm, přesvědčeni, že je to v zájmu všech členských států podpořit tento rámec, protože takto budeme mít základ pro mezinárodní spolupráci a dialog. To je přesně to, co nám doposud chybí. Spolupráce která už je e, Eh, základem pro ty první výsledky, které máme a které zapotřebí konsolidovat a kterých bylo dosaženo v Evropě. Dosáhli jsme jich my jako eh, Evropané v posledních letech, abychom poskytli alternativy migrantům, abychom přivedli eh, pašeráky a obchodníky s lidmi ke spravedlnosti, abychom zvládali migraci jako takovou. K tomu potřebujeme vzájemný respekt, porozumění, spolupráci. A všechny tyto prvky jsou právě k globálním kompaktu. Když se hovoří o globálním kompaktu, chtěla bych zdůraznit jeden z aspektů a musíme to opakovat také ve vnitrostátních diskuzích, které probíhají. Není to právně závazný rámec. Eh, národní parlamenty i Evropský parlament eh, od počátku musí uznat, že to není právně závazný text, který nevytvoří žádnou právní povinnost pro žádný stát. Je, spou, je, to, je to takové menu eh, osvědčených praxí, eh, a politik, jak kooperativním způsobem mezinárodně spolupracovat v této oblasti. Na těchto základech je tedy postaven globální kompakt, respektuje princip eh, suverenity a eh, eh, národní autonomie v této oblasti migrace. Je ale zapotřebí říci, že odpovídá na to, co jsme si jako Evropané přáli, co jsme požadovali. Vystupuje z toho, co už bylo učiněno na evropské půdě. Budeme nadále spolupracovat s Mezinárodní organizací pro migraci, eh, povedeme implementaci eh, kompaktu, budeme sdílet tedy zkušenosti, a budeme hledat řešení eh, pro eh, problémy, které budou globální ze své definice. Také budeme podporovat eh, partnerství na bilaterální, regionální úrovni s partnery ve světě a globální impact bude takto důležitým základem pro spolupráci, pro všechno, co už bylo dohodnuto jako společný evropský postup v oblasti migrace. Jak jsem říkala, to všechno už je zohledněno v kompaktu. Eh, nyní Pan Avramopoulos povede eh, delegaci v Marrakeši eh, v prosinci a já jsem velice ráda, že se k nám připojí mnozí evropští poslanci, budeme tam mít delegaci Eh, Evropského parlamentu a jsem přesvědčena, že úloha parlamentu bude zásadní, eh, co se kompaktu týče. A velice oceňuji eh, silné zapojení Evropského parlamentu a velice ráda v tomto budu dále už se spolupracovat. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. A nyní paní kolegyně Zovko na minutu a půl. Vážený pane předsedo, eh, vážená paní komisařko. Jakožto členka výboru AFET, výboru zahraničního, ovědomuji se, že eh, různé aspekty migrace nám ukazují, že všichni tyto migranti mají jeden společný eh, cíl a to je cestu za lepším životem pro sebe a jejich rodiny. Ze západního Balkánu jsme vlastně zažili eh, masivní migraci směrem do západní Evropy. Také přes nás procházely tyto migrační vlny. Členské eh, země eh, Organizace spojených názorů, národů by neměly se pokoušet o řešení na vlastní pět, pěst, ale spolupracovat. Eh, je mi líto, že je to záležitost natolik eh, kontroverzní a přesto doufám, že se nám podaří najít nějakou střední cestu eh, zhruba v duchu rezoluce Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně Sovko paní kolegyně Fajon na jednu minutu. Današnjo rozprávu jsme zahtívali, ker je vse več evropských... Vážení kolegové, my jsme eh, žádali společnou debatu, eh, poněvadž několik eh, evropských vlád se rozhodlo nepřistoupit ke smlouvě pro uspořádaný a řízený systém migrace. Evropský parlament tuto globální dohodu podpořil velkou většinou, poněvadž tato dohoda podtrhuje eh, eh, význam univerzálních lidských práv. Eh, všichni, kdo říká, říkají, že jde o dovoz migrantů z radu na vlastní suverenitu, suverenitě, případně Eh, také eh, atentát na západní kulturu, tak toto je zastrašování a je to zavádění. Jde o pouhou politickou deklaraci. Jde o spolupráci mezi návislými eh, státy a sdílenou zodpovědnost, založenou na evropské a národní právních systémech. Já jsem se právě vrátila z Nigeru. Zde lidé každodenně bojují za důstojné přežití, protože eh, bohatý západ eh, vykořišťuje eh, jejich národní bohatství. Děkuji. Nyní pan kolega vy jste se na jednu minutu. marrakesh er en skamstøtte af kulturradikale og liberale. Marrakešský kompakt je souborem myšlenek, které přivádějí Evropu do situace, v níž jsme dnes. Stojíme jeden proti druhému, protože eh, čelíme migraci. Na jaké řešení vidí OSN uznat klimatickou eh, migraci, sociální práva migrantů? A když se hovoří o eh, migraci, měli bychom spíše hovořit o tom, jak migraci řešit, než jak dosáhnout návratu migrantů mnoha členských státech nechtějí podepsat takovýto, takovouto šílenou eh, eh, dohodu eh, a jsou to i Spojené státy nebo Austrálie. My jsme se ještě nerozhodli, třeba, že vidíme, že postoj vlád je v přímém rozporu s obsahem. A proto doporučujeme, aby toto šílenství z OSN nebylo podepisováno. Děkuji, pane kolego. byste nyní, pane kolegyně z Argentiny, na jednu minutu. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de schizofrenie. Pane předsedající, schizofrenie, kterou zde vidíme, vidíme tu paní Eštatler, která hovoří za radu a říká něco pěkného, ale přitom rakouská vada nechce toto podepsat. Paní Mogherini, která reprezentuje nejen Evropskou komisi, ale i radu, Eh, vy naštěstí podporujete eh, globální kompakt pro eh, řízenou, zvládanou migraci. Trump to nepodepíšeme, to víme. Ale my v Evropě jsme sice malí, ale mohli jsme ukázat, že jsme schopni dosáhnout globální dohody a že máme i něco jiného než jen repatriaci, že nebudeme mít děti bez dokumentů, děti, které migrují, ehm, abychom eh, nebyli tedy už zajetí té migrační krize z roku 2015, ale místo toho eh, konáme nějaké hm, vnitřní hry mezi sebou a ohrožujeme řešení velikých výzev pro Afriku a Azii. Eh, děkuji, paní kolegyně. Nyní paní kolegyně Björk na jednu minutu. Děkuji. Je opravdu překvapivé, že tolik členských států jsou tak eh, v eh, v závěsu rasismu a nacionalismu, že nechtějí přistoupit ke globálnímu kompaktu. V tom vidíme veliký problém pro dohodu z Marrakeše. A měli bychom pevně požadovat globální postup, který by zajistil že se bude postupovat společně s OSN. Není to jen problém eh, migrace, ale je to eh, využívání migrantů na eh, vnitřním trhu, je to zbrojení, je to, jsou to klimatické záležitosti, Ehm, klimatické problémy způsobují to, že mnoho lidí musí opustit eh, svůj eh, domov. Měli bychom postupovat na základě rovných příležitostí. Nevím, jestli to tedy všichni vidí. Eh, Evropská unie se vydala špatnou cestou. My nemůžeme umožnit, aby stále umírali lidé na moři mají právo všichni na důstojný domov. Musíme řešit příčiny a musíme zvládat příjezdy uprchlíky. Uprchlíci nesmí být penalizováni. Je odebrá mikrofon. Děkuji vám, paní kolegyně Bělik. Eh, pan kolega, mojte na jednu minutu. Eh, pane předsedo, opět hovoříme o globálním kompaktu pro eh, migrace, poněvadž na rudozelená levicová lobby si představuje svět jako program prostor migrace bez hranic. Ale tak to nebude. Eh, také Itálie se včera připojila k tomu, k těm, kteří eh, tento pakt odmítají eh, spolu s Amerikou, Austrálií, v Evropské unii, Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko, Belgie a další v Dánsku eh, vzniká krize, eh, protože eh, je nám jasné pomalu, že je to další nesmysl paní Merklové. <clears throat> Evropský parlament prý je téměř jednotný za tímto kompaktem. To není pravda. Přestaňte šířit tyto fake news. Děkuji. Děkuji, pane kolego Motné. Nyní pan kolega Vilimsky na minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dobrý den, začíná eh, další zemí, eh, která eh, nepřistoupí k migračnímu paktu OSN. Včera to byla Itálie. Děkuji, Matteo Salvini Eh, že jste eh, vyslal tento signál, tento impuls, podobně také Hans Christian Strache v Rakousku. USA, Austrálie, eh, Maďarsko, Polsko, Česko, Bulharsko, Slovensko, Sloven, Slovensko. Když se podíváte na hlavní cíle OSN, Eh, tak to má být odzbrojení, mír, bezpečnost, záruky pro lidská práva a tak dále. Ale určitě nemá i OSN za cíl eh, řešit eh, v globálním měřítku migrační otázku a tím tedy odsouvat národní parlamenty. Toto je velmi špatný pakt s stále více zemí to začíná vnímat a jsem velice rád, že čím dál tím více zemí nepřistoupí k tomuto faktu. Děkuji. Nyní pan kolega Foyt na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice překvapen, paní Morgany, jak můžete vůbec říci, že tento pakt neznamená žádné závazné právo pro národy, když eh, národy mají být po čtyřech letech přeskoumávány, eh, zda eh, realizují opatření z tohoto faktu, paktu. Když se na jedné straně představím, že dnes už se hovoří o integraci uprchlíků, nikoli o jejich navrácení, a vůbec už se tady ne, nepřipomíná, co říká Ženevská konvence. A sice, eh, že migranti mají být vraceni do svých vlastí, jakmile tam zavládne mír a pokoj. Eh, to už je mimo eh, budoucím kouzeným slůvkem je integrace. Toto ohrožuje evropské národy a mnoho národů našlo odpověď tím, že toto nebudou podepisovat. Já si myslím, že ani Eh, migrantům tento pakt eh, neotvírá žádnou skutečnou budoucnost. <clears throat> Děkuji, pane kolego Fakté. Nyní paní Koraca byl na jednu minutu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedně Mogherinová, globální pakt důležitý je, protože uznává, že migrace je globální výzva a ta vyžaduje globální reakci a solidaritu. Není tam nic závazného. Bohatší země se musí podělit o odpovědnost a musí jít příkladem, musí být znovu usídlovat. Lituji, že Trump se k tomu obrátil zády, ale ještě horší je, že odešly některé členské státy. Říct jenom prostě běžte domů a zůstaňte doma není řešením. Žádný stát nedokáže řešit migraci sám a společná evropská reakce a globální spolupráce jsou řešením do budoucna, abychom se zachránili, aby migrace byla legální. My musíme pomáhat těmto lidem, musíme se tomu věnovat prevencí, bojem s obchodováním, navracením. Je také zásadně, abychom investovali v Africe dlouhodobě. Já jsem byla v Nigérii s delegací Evropského parlamentu a díky účinnému zákroku Evropské unie jsme omezili migraci, zachránili jsme životy. Bojujeme s eh, pašeráky díky těmto partnerstvím a za ALS chci říct, že bychom se měli zapojit. Děkuji vám, paní kolegyně Koraco Bild. Nyní na jednu minutu pan kolega Niedermiller. Globální kompakt je důležitým příspěvkem k možným odpovědím na migraci. Je to rámec, má jasná pravidla, a říká, že lidské právo na azyl se nemá spochybňovat. Je velká škoda, že některé evropské země se k této dohodě nechtějí připojit. Ty, které, kteří odmítají tuto deklaraci, nemají zájem o nacházení řešení, níbrž o to, aby migrace byla nadále vnímána jako problém, eh, poněvadž z toho je možné eh, vytřískat politický kapitál. Je to nelidské, nehumánní a eh, důsledky pocítíme všichni. Musíme se nasazovat a vystupovat proti rasismu a xenofobii. Děkuji a nyní na jednu minutu pan kolega Fito. Děkuji vám. Paní eh, Mogherini řekla, že globální kompakt nemá právní dopad závazný pro státy. Tak se ptám, 10. 11. prosince tam bude veliká konference, kde se o tom bude diskutovat. Eh, Pravda je, že imigrace ukazuje velký eh, nedostatek politiky EU. Tam se hraje o politické Eh, záležitosti a je zcela dobře, aby se nepodepisovala iniciativa, u které nejistota je totální a eh, kde se vytváří politika zaměřená na to, aby se šlo špatným směrem. Poslechl jsem si několik eh, kolegů, kteří komentovali to, že Itali nepodepíše. Díky Giorgio Melonimu má Itálie vládu, ve které Situace není úplně jasná. Salvini řekl, že nepojede do Marrakeše a e, pak bylo řečen opak. Uvidíme. E, Itálie se účastnit e, nebude. Děkuji, pane Klofito. Nyní pan kolega Bogetio. Děkuji vám, pane předsed. Já budu citovat papeže Františka, který v Evropském parlamentu řekl, že pokud Evropa bude schopna znovu jasně ukázat svou kulturní identitu a kromě práva na přijetí také chránit práva občanů, svých vlastních občanů. Pomáhat eh, těmto lidem v jejich vlastní zemi prostřednictvím eh, slov, o kterých hovoří eh, Tajány. Vidíme, že to tak nefunguje. Říká se, že se chrání suverenita členských eh, států, ale vidíme, že se jedná o limitovanou záležitost. Já si myslím, že se musíme řídit eh, po naučením těch, kdo mají představu o Evropě, jako je papež František. A já si myslím, že tak eh, se na to dívá i eh, italská vláda. Není necitlivá k právům těch, kdo prchají před eh, utrpením a podobně, ale je zapotřebí skoncovat s obscéním obchodováním s imigranty. Děkuji vám, pane kolego Borgesio. Nyní najdu mi to paní kolegyně Kenge. Děkuji, pane předsedající. Budu v Marrakeši s delegací Evropského parlamentu. Globální kompakt je globální změna v migraci. Dá kontinuitu naší práci, kterou jsme zahájili rezolucí o e, holistickém postoji k migraci. Je příliš členských států, které se rozhodly, že budou sabotovat mezivládní konferenci. Těmto státům, zejména té mé zemi, Itálii, říkám, jeďte tam, Orbané Salvini, všichni lídři zemí, kteří se rozhodli, že tento krok udělají, jeďte do Marrakeše, pojďte se mnou, pojďte s námi, podívejme se na globální eh, pak, když se postavíte proti němu, tak nedosáhnete bezpečnější či eh, řízené migrace. Ale eh, nebudou eh, plněny lidská práva uprchlíků a jejich důstojnost. Imigrace se nezastaví, ta bude postupovat dál. My musíme být zodpovědní, když budeme řešit příčiny migrace. Itálie sice hovoří, nebo italská vláda hovoří o zodpovědnosti, Děkuji vám, paní kolegyně Kienge. Nyní Catch the Eye. A musím říct, že se přihlásilo dvakrát tolik diskutujících, než kolik máme eh, času. Eh, čili vzhledem tomu, že musíme vše zvládnout do hlasování, eh, tak nemohu dát slovo všem. Pan kolega Svion. Spoštovani gospod predsedujoči. Pan kolega Zver. Pane předsedo, já jsem proti eh, globální dohodě eh, eh, z Marrakeše. Tato dohoda več kot deset evropských držav Je také kritizována ze strany některých členských zemí a jiných státních států, Spojené státy, Austrálie a tak dále. Čili už nejde o globální dohodu. 70 eh, slovinského, slovinské populace je proti. Eh, není přesvědčena ani evropská a mezinárodní veřejnost. Jde o špatný text. Není ani pravda to, že eh, by tato dohoda nebyla právně závazná. Ona právně závazná je. Já jsem proti, eh, protože řízení migrace eh, bude upraveno ještě hůř než dosud. Evropská unie eh, by měla spíše dávat více peněz do zemí původu. Děkuji. Nyní pan kolega Freund. Danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné, že ti, eh, kteří eh, odmítají ten migrační pakt, eh, ti ho ani nečetli. Jde jim pouze o populismus a partajní politiku, poněvadž co se tady odmítá? Například to, že by se sbírali data, abychom mohli vytvářet informovanou migrační politiku, nebo že je tady eh, snaha eh, bránit lidem eh, odpouštět vlastně, nebo že by se v, každý, v každé fázi migrace spíraly data, mm, nebo že by se záchrana lidí a mezinárodní opatření koordinovala, mm, nebo také se odmítá boj proti pašerákům lidí, rovněž také integrované a bezpečné koordinované řízení hranic Eh, prostě je to tady proti tomu, abychom mohli rychleji a levněji vracet migranty do jejich zemí původu. Děkuji, pane kolefrende. Paní kolegyně Tomašič. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Potreba da se... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Globální pakt je nutný. ale velký počet zemí nerespektuje práva migrantů a vrací je. Desetitisíce lidí mají falešnou identitu, nekontrolují se pořádně, ale překračují hranice a směřují na západ. Všichni nad tím zavírají oči a ohrožují nás všechny. Migrace musí být bezpečná. Bezpečná pro migranty a bezpečná pro nás. Do našich zemí přichází řada lidí a my nevíme, kdo jsou nebo jaké mají úmysly. Globální pakt zamítl Izrael, Spojené státy, Austrálie a řada zemí EU. Tyto země podporují především země původu, ne přijímající země. A tím se ten problém ještě umocní. Děkuji, paní kolegyně Tomašiš, nyní Nyní pan kolega Šoltes. Tak, globální dogovor seveda by potřebovali že mnoho... Toto, tato globální dohoda, to je něco, co potřebujeme. A takto můžeme daleko snáze řešit řadu problémů, eh, s nimiž se potýkáme dnes. Tato globální dohoda znamená účinné řízení migračních proudů. Znamená to také ochranu nezávislosti členských zemí. Eh, tato dohoda <clears throat> má velké ambice. A když si přečteme všechny cíle, které jsou zase sepsány, vidíme, že tento pakt nabízí řadu řešení a já se domnívám, že opravdu nemá smysl stavit se proti němu. Děkuji, pane kolego a na závěr ještě pan Epitideos. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní pakt pro migraci je zbytečný a také nebezpečný. Především uznává, že je to jakési právo na masový pohyb. Masový pohyb z ekonomických důvodů. A to právo uznává komukoliv z třetí země. Komukoliv, kdo se rozhodne, že vtrhne do Evropské unie nebo do Spojených států. A není jasné, kdo je vlastně legální a kdo ne, pokud je o migranty. A to má svůj dopad. Znamená to, že členské státy nejsou schopné uplatňovat nezávislou migrační politiku a chránit své hranice. A je to nebezpečné i do budoucna. Nezávazné cíle, které jsou tu popsány, by se mohly stát závaznými. Mohly by být povinné. A vzhledem k tomu, jak odhodlaná je levice, já si myslím, že tak to také dopadne. A nelegální eh, imigrace bude dekriminalizována. Děkuji vám, pane kolego Epidiasi. Eh, to je konec Catchy Eye a dáme ještě jednou slovo paní místo předsedkyni komise Mogherini. Eh. krát, děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit skutečnost, že tady mluvím za komisi a je na rakouském předsednictví, aby vysvětlilo postoj rady. Evropská komise má jednoznačný postoj ke globálnímu paktu. Jak už jsem vysvětlovala, toto je výsledek procesu, který jsme spustili my, Evropané, v rámci OSN. Žádali jsme o partnerství, žádali jsme o to, abychom měli politický globální rámec, abychom společně dokázali tyto věci zvládat na základě toho, co už jsme vlastně společně začali s africkými kolegy, s azijskými kolegy, s kolegy z Latinské Ameriky. Odevšad má to být základ. Promiňte, pane předsedo, špatně se mi mluví, když někdo vedle mě nahlas něco povídá. Děkuji. My jsme ten proces v rámci OSN spustili, žádali jsme o globální přístup, který není právně závazný, aby vznikla partnerství, protože my, my Evropané, jsme zjistili, podle mě dost pozdě, v roce 2015-16, ale zjistili jsme, že potřebujeme budovat celná partnerství se zeměmi původu, s transitními zeměmi a s cílovými zeměmi. Musíme podpořit společný systém, společný přístup ke zvládání migrace. Musíme bojovat proti pašerákům, nabízet příležitosti a také, jak i někteří z vás říkali, řešit návraty efektivním způsobem. Je to obtížný proces, ale je to proces, který se teď odráží v paktu, který vychází z evropského přístupu a přesune se na globální úroveň. Jak už jsem říkala, v paktu se odráží především postoj Evropské unie a také to, co děláme teď společně s našimi partnery v oblasti migrace. Počínaje tím, co děláme s UNHCR. A můžu vám říct, že Evropská komise nejenom bude zastoupena v Marrakeši delegací, jak jsem říkala, kterou povede pan komisař Avramopoulos, ale dál se aktivně budeme účastnit práce OSN a systému při implementaci z technického hlediska, jak možná víte, a možná ne po konferenci v Marrakeši bude valná, valné schromáždění OSN, členské státy OSN budou hlasovat, ale Evropská komise bude dál spolupracovat se systémem OSN s agenturami, s našimi partnery globálně na implementaci této agendy. Protože jsme viděli, že v prvních dvou letech v rámci toho, co jsme udělali, se ty věci odrážejí v paktu a přinášejí výsledky, začínají přinášet výsledky. Takže dál budeme pokračovat v této práci budeme investovat do implementace globálního paktu, protože je to politický nezávazný rámec pro spolupráci, který povede naši činnost v příštích desetiletích. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko Mogherini. Není paní ministrině Stadler. Thank you, President. Hi. Děkuji, pane předsedo, eh, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Eh, bylo velice užitečné, že dnes proběhla ta debata vzhledem k tomu, eh, o čem se bude jednat příští měsíc Marrakeš a nás v New Yorku. Já bych jenom závěrem zopakovala to, co už jsem řekla. Fakt je ten, že migrace obecně a zvláště kooperace se třetími zeměmi bude pro nás nadále vysokou prioritou budeme tedy přispívat k tomuto účelu. Já vám chci poděkovat za to, že jste se podělili o své pochybnosti, otázky, obavy a myšlenky v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ministrině Stadler. Tím končím debatu na toto téma. A další bod je úst, otázka k ústnímu zodpovězení situace zdravotně postižených žen. A jako první dávám slovo paní kolegyně Festaras Feragut, autorce. Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedající. Dnes hovoříme za 46 milionů žen s postižením, které reprezentují eh, značné procento eh, v Evropské unii. Je zapotřebí na větší eh, viditelnost. My o tom hovoříme proto, abychom posílili jejich práva. Jsou to především občanky, jsou to lidské osobnosti, které nemají být definovány svým postižením, ale každý den se potýkají eh, s obdobnými problémy jako jiné ženy. Jsou to eh, pracovnice, matky, manželky, vykonávají různé profese, eh, jsou a žijí v různých místech. Je zapotřebí, aby návrhy těchto žen byly také vyslyšeny a jejich hlasy, aby byly slyšet. My se snažíme zaměřit na kulturu eh, diverzity a tu je zapotřebí prosazovat, protože přináší sociální výhody. Tyto den, ženy se každodenně setkávají s tím, že jsou neviditelné. Ženy, které neslyší nebo nevidí, žijí jinak, mají problémy s pohyblivostí. Jsou to ženy, které jsou vylučovány ze společnosti, nebo často se to, eh, to jedná o eh, duševní eh, bariéry a dochází k diskriminaci v mnoha oblastech, například v inkluzivním vzdělávání a v umožní to, aby se všichni svobodně mohli zúčastnit života společnosti a přispívat k němu. Když se hovoří diskriminace ve vzdělávání, tak se Eh, hovoří o tom, že na vině jejich vylučování je jejich eh, handicap. Ale eh, že nám by mělo být umožněno, aby se účastnili vzdělávání i sociálního života a také pracovního života je například mnohem nižší procento žen s postižením, které pracují, než eh, mužů s postižením, kteří eh, jsou ve světě práce. Eh, pak je to otázka digitalizace, je důležité si mm, připomenout, že mnoha těmto ženám je více než 60 let. Jsou to tady ženy, které jsou starší a navíc ještě postižené. Je zapotřebí umožnit jim všem účast na společenském eh, životě, na pracovním životě, není možné je ponechávat stranou kvůli eh, jejich postižení. My hovoříme o rovnosti zacházení. Všichni máme mít tomto rovná práva. To je jeden, jedna z hlavních hodnot eh, Evropské unie. A proto je zapotřebí bojovat o to, aby všechny bariéry tohoto typu byly rozbity a aby tyto ženy mohly vykonávat svá práva. A my musíme přispět k tomu, aby eh, mohli eh, tohoto dosáhnout. Když se připomínal den eh, žen z postižení, tak jsme o tom hovořili. To také takový krůček k přispění, že bariéry nakonec budou zničeny. A Například eh, postižené eh, ženy mají potíže s tím, jak se eh, dostat na gynekologickou prohlídku, jak provést mamografii. Těmto ženám často nejsou přístupné mnohé služby ve zdravotnictví, například v těhotenství a podobně. Je tedy zapotřebí postižené ženy začlenit lépe do společnosti, do, do různých aktivit a neměli by trpět eh, v mlčení. Eh, stává se také, že jsou eh, ženy s postižením oběťmi násilí. A musíme předcházet diskriminaci, jako například nucený potrat, anebo vyloučení z práva na mateřství, anebo z možnosti adoptovat děti. To je nelidské zacházení. My potřebujeme indikátory k tomu, abychom zjistili, jak vypadá jejich e, situace, abychom věděli, jak vypadá situace s jejich různými postiženími, e, jak vypadá genderová situace a tak dále. Cíl zaměřený na e, udržitelný rozvoj hovoří také o posílení úlohy žen a právě dnes máme příležitost se na toto zaměřit. Eh, jedna moje postižená eh, přítelkyně říká, že sice je postižená, ale je lidská bytost a má eh, tedy všechna práva a má spoustu jiných dovedností. Nikdy by neměli muset odůvodňovat, proč to dělají. Nyní paní Tyson. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, Základní práva, inkluzivní růst a sociální spravedlnost jsou jádrem agendy této komise. Skutečně se snažíme zajistit, že nikdo nezůstane pozadu. A já chci poděkovat paní Estaras Feragut a výrobu FAM za to, že předložil tuto otázku k situaci žen se zdravotním postižením. Komise přednesla významnou legislativní iniciativu, která má podpořit účast osob s postižením ve společnosti – a podpořit rovnost pohlaví. Uvedu vám dva příklady. Je to Evropský akt o e, dostupnosti, na tom se teď předběžně dohodli zákonodárci. Tento akt se bude snažit e, řešit překážky pro hlavní klíčové produkty a služby. Bude to klíčový nástroj který také pomůže překlenout digitální propast. Komise také navrhla balíček pro rovnováhu osobního a pracovního života, aby to umožnilo pečovatelům, zvlášť ženám, aby dokázali lépe plnit své povinnosti. Je to klíčová iniciativa, která přispěje k tomu, že překleneme stávající mezeru mezi zaměstnaností a odměňování mezi muži a ženami. Já doufám, že z trialogu brzy vyplynou nějaké výsledky. A nyní bych reagovala na vaše tři otázky. Společně se všemi členskými státy se Evropská unie zavázala, že implementuje úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Evropská strategie pro postižení je hlavním nástrojem, který podpoří implementaci této úmluvy v Evropské unii do roku 2020. Je to součástí širšího úsilí strategie Evropa 2020, aby se nám podařilo vytvořit inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Úplná hospodářská a sociální společenská angažovanost osob se zdravotním postižením je zásadní, aby se podařilo naplnit cíle strategie Evropa 2020. Komise v současné době připravuje vyhodnocení implementace stávající strategie Evropské unie pro zdravotní postižení. To vyhodnocení pokryje veškeré aspekty postižení a konkrétně se zaměří na situaci žen a dívek s postižením a také na výzvy, které plynou z průřezové diskriminace. V rámci našich příprav se pokusíme o konzultaci s co největším počtem zúčastněných osob. Zohledníme také stanovisko Evropského parlamentu, jako je například usnesení z loňského roku o pozorování výboru OSN. Pokud je o data rozčleněná podle pohlaví, Přesná, spolehlivá data jsou samozřejmě důležitá pro tvorbu politiky. Komise už teď odděluje údaje podle pohlaví ve vztahu k postižení. Patří tam i evropský semestr. Tyto údaje nám eh, dávají objektivní základ, abychom zjistili, kde dochází eh, k diskriminaci. Naše údaje například ukazují, že v oblasti ohrožení rizikem a v oblasti zaměstnanosti jsou ženy se zdravotním postižením ve větší nevýhodě než muži. Ovšem v oblasti vzdělávání jsme zjistili, že ze školy odchází dříve více chlapců se zdravotním postižením než dívek. Věnujeme tomu pozornost také ve vnějších aktivitách Unie. Konkrétně podporujeme partnerské země, aby vylepšili shromažďování údajů oddělených podle pohlaví a podle postižení. Platí také povinnost provést analýzu pohlaví pro každý projekt, rozvojový projekt spolupráce nebo pro každý program. A na závěr chci zmínit, co dělá komise, aby umožnila zapojení žen se zdravotním postižením do evropských voleb. Moje kolegyně, komisařka Jourová, předložila prohlášení o účasti osob s postižením v evropských volbách – na plenárním zasedání Evropského parlamentu 5. července tohoto roku. A upozornila na doporučení komise z února 2018, které se zabývá výměnou osvědčených postupů s výhledem na podporu uplatňování volebního práva skupin, které jsou málo zastoupeny. A tam patří mimo jiné osoby se zdravotním postižením. V dubnu tohoto roku jsme pak uspořádali zasedání zaměřené na toto téma. Zapojili jsme síť odborníků z členských zemí, kteří se zabývají volebními záležitostmi a tento týden 26. a 27. listopadu jsme věnovali každoroční kolokvium o základních právech demokracii v Evropské unii, mimo jiné podpoře široké účasti jako základní podmínky pro inkluzivní demokratické společnosti. A zcela na závěr chci zmínit, že směrnice o přístupnosti veřejného sektoru a tyto webové stránky, které vstoupily v platnost září, přispějí k tomu, že zajistíme dostupnost informací, které vydávají veřejné orgány v celé Unii a které se týkají politické účasti a voleb. Ještě jednou děkuji za otázku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko Tajsnová. Nyní na minutu a půl eh, paní kolegyně Kozlovská Rajevič. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Přejeme si poblahopřát Rože Esteras k vynikajícímu textu rezoluce o zdravotně postižených. V Evropě máme takových zdravotně postižených 80 milionů, 146 milionů jsou ženy a pouze 18 z nich eh, pracuje zdravotně postiženými se zabývají a pečují o ně zejména ženy, a to z 80% bezúplatně a neformálně. Tím se dostáváme do eh, velice eh, uzavřeného bludného kruhu. Proč je tomu tak? Není to otázka peněz, pouze nevyužitých talentů a kompetenci. Je to také otázka lidské důstojnosti, možnost být nezávislou osobou a účastnit se eh, života společenského a ekonomického. Máme dnes eh, moderní technologie, které dávají eh, lidem velké možnosti uplatnit se ve společnosti. Paní komisařko, je třeba, abychom konečně začali uplatňovat v praxi doporučení konvence OSN a také Evropskou strategii pro zdravotně postižené. Eh, to je třeba, eh, abychom skutečně eh, důsledně využívali, abychom využívali digitální technologii a dali možnost těmto lidem pracovat a žít důstojně. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Koslajarevič. Nyní paní kolegyně Blinkevičute na minutu a půl. Vážená, vážené paní předsedo, pokud se týče práv zdravotně postižených osob a zvláště žen, o, o ní bychom měli hovořit nejenom u příležitosti Evropského dne zdravotně postižených. Je to záležitost každodenního života nejenom pro evropské instituce, ale také pro organizace zdravotně postižených osob. Bohužel my nejsme schopni eh, v současné době eh, celá eh, odstranit diskriminaci, které tito lidé čelí například na trhu práce, v politickém a společenském životě. Jsou nadále vystavěni daleko vyššímu riziku sociálního vyloučení a podobně. Mnoho zdravotně postižených žen eh, nemůže se uplatnit na pracovním eh, trhu, eh, nemůže mít samostatný příjem. Pokud už se na ten trh práce dostanou, mají minimální příjmy a to se potom promítá také do starobních důchodů a jejich výší. Také máme data o také, také eh, máme potřebu mít tedy eh, data o mm, ta desagregovaná, jak jsme říkali, data také, které se týkají výslovně zdravotně postižených žen. Děkuji vám. Nyní na jednu minutu paní kolegyně Višněvská. Eh, děkuji vám, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Naše Eh, sensitivita eh, vůči potřebám eh, zdravotně postižených osob se objevuje pouze v předvečer dne zdravotně postižených lidí. Je to tak trošku přetvářka, že právě dnes se tím intenzivně zabýváme parlamentu. Jde o osoby, které třeba podpořit, pro něž je třeba vytvářet šance, možnosti vzdělávání, zaměstnání, eh, dostupnosti kultury. Proto se ptám, eh, proč Evropský parlament funguje takto aktivisticky? Kromě politické činnosti eh, by se tady měla odehrávat také další činnost, která pomůže zdravotně postiženým žít plnohodnotným životem. A škoda, a tady e, poukazuji na levou stranu Evropského parlamentu, e, proč se e, toto zaměňuje s otázkami genderovými. To je politování hodné. Děkuji paní kolegyně Višněvská, paní kolegyně Mec, ale ta zde, abyste si přesedla. Dobře, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, Respektujeme skutečně konvenci OSN eh, o právech zdravotně postižených? Ne. Tito lidé jsou nadále diskriminováni a to se týká zejména žen. V oblasti vzdělávání, práce, ale také v oblasti soukromého osobního rozvoje právo na štěstí, na eh, osobní sebeučení máme všichni. Eh, na život, kde není sexualita tabu, kde eh, můžete svoji sexualitu realizovat, ale když řeknete ne, tak to znamená ne. Právo na manželství, na soužití s partnerem nebo partnerkou. A právě v těchto oblastech jsou postižené ženy hodny našeho, e, naší podpory a našeho doprovodu. Tady prosím nejde o soucit, jde o zásadní lidské právo. Děkuji. Děkuji vám, paní Kolejmec. Nyní paní kolegyně Pimenta Lopez na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Evropská unie se nemůže vzdát z odpovědnosti ohledně degradace sociální situace eh, postižených žen. Tyto ženy jsou postiženy eh, škrty, eh, snižováním rozpočtu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblasti. Každý den jsou jim upírána občanská a základní práva. Je to přístup k práci, přizpůsobení tomu, aby mohli pracovat, je nedostatečné, nemají dostatečnou sociální ochranu, není dostatek ve veřejných školách eh, prostředků pro vzdělávání eh, takovýchto mladých eh, dívek a žen, je nedostatek přístupu k léčebné péči, kultuře, sportu, Potřebujeme tedy posílit politiky, eh, aby veře... Děkuji, pane kolego. Nyní paní kolegyně Šojdrova na jednu minutu. Děkuji za udělení slova

Eh, není přítomen, takže se dostáváme ke Catch the Eye a dávám slovo eh, panu kolegovi Kristoforovi. Děkuji vám, pane předsedající. Ano, v této rozpravě o eh, postižení u žen. Víme, že se jedná o důležitou eh, záležitost eh, v Evropské unii. Mít postižení to není jen věc diskriminace, to je věc, eh, která se vztahuje mm, k celé ženské populaci a Evropský parlament, Evropská unie musí být v popředí, když se bojuje za genderovou rovnost a za nediskriminaci. Ano, máme deklarace, slova jsou dobrá, ale my potřebujeme skutky. Komise musí eh, podepsat a zavázat se, že bude plně implementovat genderovou rovnost vyplývající z naší legislativy. A když členské státy toto nebudou eh, Eh, plnit, tak za to budou muset platit. Tak dosáhneme rovnosti. Děkuji vám, pane kolego. Nyní paní kolegyně Stevens. Dank voorzitter, collega's. Děkuji vám, eh, kolegové. Především chci poděkovat eh, paní zpravodajce, protože tím upomněla na situaci žen s postižením. Postižené ženy se často potýkají s diskriminací kvůli postižení i kvůli svému pohlaví. Nemají tedy mm, mm, lehkou situaci a mohou se stát obětí jak diskriminace, tak násilí obecného i násilí na e, ženách. E, a e, toto postižení se projevuje v nedostatku začlenění do veřejného politického života, sociálního života. Je zapotřebí tedy, aby do strategie do roku 2030 toto bylo zohledněno e, v textu komise, aby se diskriminace e, mohla skutečně vyřešit, aby se proti ní mohlo efektivně bojovat. Nestačí slova, je zapotřebí činu. Děkuji vám, paní kolega Stevens. A na závěr ještě pan kolega Marias. No, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já se domnívám, že rozprava ukázala, že je zřejmé, že panuje diskriminace mezi ženami. Zejména se to týká žen se zdravotním postižením. Já myslím, že to nemusíme dál rozvádět. Já jsem rád, že 13. prosince bude Světový den osob se zdravotním postižením. Je to skutečně vhodné a my musíme přijmout odpovídající opatření. Nyní jsme v Evropském parlamentu. Mluvíme v Evropském parlamentu. Musíme zajistit, že bude dodržována úmluva OSN ve všech těchto ohledech. A je zřejmé, že je problematické dostat se do světa práce, zvlášť v Řecku. U nás rozhodně panuje diskriminace, mimo jiné je to důsledkem úsporných opatření, to se projevilo zejména na lidech se zdravotním postižením a my musíme zdvojnásobit své úsilí, abychom to zlepšili. Děkuji, paní Klomaresi. Tím končí každý aj a na závěr debaty ještě jednou dostává slovo paní komisařka Tyson. Thank you, Ms. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, tato rozprava ještě jednou ukázala, nakolik relevantní je strategický a dlouhodobý přístup, který jsme si zvolili, a to jak ve vztahu ke konkrétní otázce rovnosti pohlaví a k otázce zdravotního postižení. Měla bych zmínit, že rovnost pohlaví, stejné příležitosti a zahrnutí osob se zdravotním postižením patří mezi principy Evropského pilíře sociálních práv který byl společně prohlášen zhruba před rokem na straně všech tří evropských politických institucí. Není pochyb o tom, že významný příspěvek Evropského parlamentu v posledních letech se projeví i v úvahách o formě a obsahu budoucích politik Evropské unie v oblasti zdravotního postižení. Komise se také zavázala, že zajistí zapojení osob s tělesným eh, zdravotním postižením a také jejich příslušných organizací do těchto úvah. Já spolehám na Evropský parlament a samozřejmě na členské státy. Počítám s tím, že, budeme, že budou silnými spojenci, aby úmluva OSN o právech osob s postižením našla své uplatnění v praxi. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Tím končím debatu. Na závěr debaty eh, byl podán návrh rezoluce B8 a tak dále z roku 2018 a hlasování eh, proběhne dnes. So, ich unterbreche. Eh, a tímto přerušuji zasedání až do eh, začátku hlasování.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 Chers collègues, nous allons... Milí kolegové, začneme. Prosím, pokud chceme vše eh, stihnout plánovanou dobu, budeme muset zasí, začít a eh, eh, musím vám říci, že tady máme potěšení zde mít delegaci z Mažlisy Oli, který je předsedá Šarif Rahim Zoda, tato delegace je zde v Bruselu, aby se zúčastnila sedmého výboru pro spolupráci mezi Evropským parlamentem a Tádžickým parlamentem. Jsme velice potěšeni, že máme tuto důležitou schůzi a návštěvu, která posílí naši vzájemnou spolupráci a vzájemný dialog. Společně se zasazujeme o lidská práva, právní stát, pluralismus v politice. My, my a vážení dá, vážené dámy a vážení pánové, jménem Evropského parlamentu vám přeji velice plodnou schůzi a hezký pobyt zde v Evropě. Škoda. Já vám to pak sdělím ještě osobně. Rozhodně, nebojte se. Ano, já jsem vás viděla. Viděla jsem také madam, paní poslankyni. Dobrá, toto je tedy vyřešeno. Eh, paní Mond, máte, máte problém s tlumočením? Ne. Paní Mort. Děkuji. Kolegové, v kontextu dnešního historického projevu dvou lareátů Nobelovy ceny, protože v podstatě i v roce 2012 my jsme také dostali cenu. Takže včera, 28. listopadu, to bylo sedmé výročí bruselské deklarace, já eh, tedy apel na to, abychom eh, bojovali za mír a to pode, jsme podepsali zde v Evropském parlamentu pod Eh, záštitou Gianniho Piteliho, tehdejšího místo předsedy. A to je takový závazek, který nás vede k tomu, že musíme se angažovat v boji za mír univerzálně, tedy na celém světě, vzhledem k eh, tomu, že vezmeme do úvahy každého jednotlivého člověka a to bere do úvahy eh, rovnost, solidaritu, svobodu, to jsou hodnoty zakotvené v preambuli Charty lidských práv EU a je to i potvrzeno Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Tudíž, dámy a pánové, připomeňme si, že Evropská unie je a vždycky bude mírovým projektem. A nyní přejdeme k hlasování okamžitě. A jsme u zprávy pana Daltona, která se týká používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Posadili se všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Dostaneme se ke zprávě paní Geringer de Odenberg. Jedná se opět o jmenovité hlasování o obchodování s některým zbožím, které by mohly používat pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Dostáváme se ke zprávě paní Dali. Změna předělení zbývajících částek předělení na podporu provádění rozhodnutí rady 2015-1524 nebo jejich předělené na akce v rámci národních programů, jmenovité hlasování, zahají, bude to pouze jedno hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Myslím si, že paní Dali si přála vystoupit. Prosím, paní Dali, nebude to velice rychlé. Nebojte se, prosím, paní Dali. Na, zákon. Děkuji k číslu 95,4. Tady je potřeba otevřít meziinstitucionální vyjednávání. Tady hlasujeme o návrhu paní zpravodajky, kde je proto, aby se to zaspalo zpět do výboru, kde proti, kdo se zdržel. Bylo to přijato, takže to bude zasláno zpět k příslušnému výboru a jsme u zprávy pana Davide Martite přistoupení samoj k prozatím dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy. Jedná se o jmenovité hlasování, tímto ho zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. A jsme u zprávy pana Gvaltieriho, jmenovaní předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky. Jedná se o tajné hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Kandidatura pana Andra Enria byla schválena. A jsme u zprávy paní Guardia Zabáru Bělo uvolní volní prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EL Atika Publishing. Jmenovité hlasování zahajují. Končím hlasování. Bylo to přijato velkou většinou. Dostaneme se ke zprávě paní Fajon. Dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic. Tady máme žádost příslušného výbor, abychom hlasovali unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme toto hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A dostáváme se k dvojce. Kdo je pro? Poznací návrh číslo dvě. Kdo je proti? Zdrželi se. Je to stejná většina, takže to bylo přijato. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 40 pro? Ověříme. Dobrá, ověříme 13. Zahajuji hlasování. Levatiklu. Končím hlasování. Přijato. Nyní 40. Ne, kdo je pro? Omlouvá se paní. Proti? Zdrželi se. Přijato. 46 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 50 pro. Proti? Zdrželi se. Ráda bych to ověřila, takže ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 20, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 21D pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že je to odmítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní návrh 51, ten odpadá, takže 22D a 52D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 23, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto rovněž a nyní tedy 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, to je jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A nyní 56 CP2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Nyní 27 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56 CP3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 28D, 57D pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 CP4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 58D pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní tedy hlasujeme o 56 CP5, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamknuto. Třicítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to příliš jasné, takže to elektronicky ověříme. Ověřujeme číslo 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59D, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamknuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 56. Přejete si ověřit 31? Dobrá, ověřujeme návrh číslo 31. Končím hlasování. A tento návrh byl přijat. Další odpada? Ne, takže hlasujeme o 56 CP6, říká paní předsedkyně. Bro. proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60. Kdo je pro? 60 CP 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Tedy 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověřujeme 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní 61 CP1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38D, kdo je pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, ověříme. Ověřujeme 38D, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní 63 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní Jmenovitě o 64 se hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Opět jmenovité hlasování. Hlasujeme o návrhu číslo 43. 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní 45 a 66 dohromady zahajují hlasování. Omlouvá se, říká paní předsedkyně, kdo je pro? Prosi, proti, zdrželi se přijato. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 60, tedy Musíme ještě hlasovat 68, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 69 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jmenovité hlasování o trojce. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o pětce zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o šestce zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o sedmičce. Zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Dvanáctka, rovněž jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. Patnáctka, opět minovité hlasování, zahajuji. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nejdřív musíme hlasovat o čtrnáctce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A ověříme, nebo je to těsné. Hlasujeme o čtrnáctce. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k 15. jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A dávám slovo paní Fajon. Thank you, chair. Děkuji. Žádám, abychom věc vrátili zpátky na výbor pro meziinstitucionální vyjednávání podle pravidla 59.4. Děkuji. Dobrá, budeme tedy o tomto návrhu paní zpravodajky hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Vrátíme tedy tuto zprávu do výboru. Takže i hned přecházíme ke zprávě paní Tabardel. Společná pravidla pro provozování leteckých služeb. Je to jmenovité hlasování o návrhu číslo 3. Zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato, což znamená, že první čtení parlamentu je uzavřené. A dostáváme se k námice podle článku 106, paragraf 3, Dichroman Sodný. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. A dostáváme se k skandálu s kum s eh, transakcemi finanční trestná činnost a mezery vystávající právní rámci. A máme se 46. Hlasujeme, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 47. pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Čtyřka pro? Prosím, zvěhejte ruce, abych to viděla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, ověříme. Ověřujeme návrh číslo čtyři. Končím hlasování. Bylo to přijato. Hlasujeme o pětce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Zdrželi se. Řekla bych, že je to zamítnuto, ale raději ověříme. Tedy hlasujeme o 21, 48 a 71. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní 22 a 72 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dostáváme se tedy ke 49 pro Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme, nám eh, hlasujeme o návrhu číslo 49. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 50 a 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 52 a 75 pro, proti, zdrželi se, Uvidíme. Ověřujeme 52 a 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53 pro. Proti. Vtrželi se. Zamítnuto. 54 pro. Přejete si ověřit 53? Dobrá, ověříme. Ověřujeme 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 54 pro, proti, drželi se přijato 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jmenovité hlasování o 26 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, 55 a 77 byly staženy, takže 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 10, původní text, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 33 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 31, 57, 79 společně pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jmenujte hlasování o 50... Přejete si ověřit 31, 57, 89? Dobrá. Ověřujeme, za... já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Nyní 58 a 80 jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato 7D pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jmenovité hlasování o 34. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovité hlasování o 35. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 36 a 61 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 a 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 81 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 83 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 84 pro. Proti. Zdrželi se. Mám jistou pochybu, takže si to raději ověříme. Je to 84. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 37 pro, proti, strželi se přijato 38 pro, proti, strželi se přijato jednička pro, proti, strželi se přijato 39 pro, proti, strželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 8, 42, 64, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9, 43, 65, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se přijato Jmenovité hlasování o 2D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jmenovité hlasování o návrhu číslo 11. Zavrhuji, zahajuji. Končím hlasování. Je to stejný počet hlasů, takže je to zamítnuto. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 3D pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže ověříme. Zahajuji hlasování, ověřujeme návrh 3D. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o 12. Zahajuji. Hlasujeme o návrhu číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 a 68. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 1469 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní jmenovitě 15. zahajují hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní hlasujeme o celém, eh, celém usnesení pro, proti. Zdrželi se Usnesení bylo přijato. A nyní se dostáváme k úloze Německého úřadu péče o mládež v přeshraničních rodinných sporech. A začneme jmenovitým hlasováním o návrhu číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní přejdeme k hlasování o původním eh, textu ve dvou částech. První část zahajuji hlasování původního znění. Končím hlasování. Přijato druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přejdeme k hlasování o návrhu 6. Jmenovitě opět zahlasování. hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní zvednutím ruky osmnáctka, Kdo je pro, proti? Zdržel se. Zamítnuto jmenovitě sedm za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto a nyní hlasujeme o návrhu 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme jmenovitě o 8D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme jmenovitě o c. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o odstavci 9 původní, původní text. Aha, pardon, 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text odstavce 9 ve dvou částech, jmenovitě První část, je hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě o druhé části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu 10, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto a tudíž teď budeme hlasovat o původním textu jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o původním textu odstavce 11, první část, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. to. Nyní přejdeme ke třetí části, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu 12, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu odstavce 13 a hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě o původním textu odstavce 14, první část zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text hlasujeme zvednutím ruky, odstavec 15, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Přijato. Jmenovitě 13, kde zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 14. Zvednutí ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To vůbec není jasné, tudíž prověříme. Návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní jmenovitě o návrhu o 15, odstavec 15. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Pardon, 15, hlasujeme o 15, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A prověříme, dobře, prověříme, prověříme hlasování o návrhu 16. Zajím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, původní text, odstavec 22, jmenovitě, kdo je pro? Aha, ne, zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní jmenovitě o původním návrhu odstavec 23, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní bez vedutím ruky o návrhu 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže prověříme 20. Návrh 20. Končím hlasování. Přijato. Původní text ve dvou částech. Původní text, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je, prověříme druhou část uh, uh, ustanovení 13, citace 13 elektronicky. Končím hlasování. Ano, velice nejisté to bylo přijato. Jde o původní text, tudíž když je rovný počet hlasů, tak je text přijatý, ale bylo to nejisté. Nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení A, původní text první část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel opět nejisté, takže prověříme, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě návrh 1. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení C ve třech částech. První část, čtyři části. První část, kde zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A čtvrtá část jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Nyní zvedu tím ruky návrh 21. Kdo je pro? Proti? Slyšel se přijato. A nyní přejdeme k úvodnímu ustanovení E, původní text, vedou částek, první část jmenovitě zahy hlasování. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato jmenovitě o úvodním ustanovení F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní zvednutím ruky návrh 17. Kdo je pro? Proti? Hm, zdržel se. Prověříme návrh 17 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasování o návrhu 2, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A jmenovitě o návrhu 3D, zahlasování. hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní přejdeme. Paní Wikström, chcete něco říci? Prosím. Děkuji. Já chci, aby mé jméno bylo vyškrtnuto z usnesení eh, petičního výboru o tom eh, úlohu německého úřadu Bečo mládež Jugendamt. Ten text, který já jsem navrhovala, byl změněn hlasováním eh, na výboru a proto chci, aby mé jméno bylo vyškrtnuto z textu. To není můj text a já se pod něj takto nemůžu podepsat. Dobrá, eh, zaznamenali jsme tedy vaši žádost a dostáváme se ke zprávě pana Langeho a pana Rubiga o Světové obchodní organizaci. Je to jmenovité hlasování o usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato. Dostáváme se ke zprávě pana McAllistera. Zpráva o Srbsku za rok 2018. Eh, eh, paragraf eh, odstavec 7, první, první část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvojka pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pro? Proti. Zdrželi se. Přijato Jedna a trojka dohromady pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme návrh číslo 8. Zahajuji hlasování. Kon... Končím hlasování a bylo to zamítnuto. A nyní jsme u čtyřky ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní pětka, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní jmenovitě o usnesení jako celku, zahajuji hlasování. Končím, končím hlasování. A bylo to přijato. Dostáváme se k zprávě pana Šoltese, zpráva o Kosovo za rok 2018, původní text, odstavec 4, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Návrh jedna, kdo je pro? Proti. strželi se. Přijato. Dvojka pro. Proti. strželi se. Není to jasné, ověříme, ověříme dvojku, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o odstavci 12 původní text zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování odstavte 33. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 42, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jmenovité hlasování o druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme jmenovitě hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě pana Weigla o bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A proto jsme u jedenáctky pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dostáváme se ke třináctce Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovitě o jedničce a dvojce společně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto patnáct pro, proti, zdrželi se, to Původní text tedy pro, proti, strželi se, přijato. 16 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, strželi se, zamítnuto. No to je hlasování o pětce, zahajuji. Je to pětka. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka pro. Proti. Kdo je pro? Čtyřku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text odstavec 57 první část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tedy přijato, omlouvám se paní předsedkyně. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. Zahajuji hlasování, ověřujeme šestku. Končím hlasování. Přijato.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 zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní jmenovitě o celém usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se i hned k, zprávě pana Fleckensteina Zpráva z roku 2018 Albánie, odstavec eh, návrh 1 pro, proti, zdrželi se, to. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Mám pocit, pane Fleckensteine, že máte ústní pozněvací návrh, takže vám dávám slovo. Paní předsedkyně, máme ústní návrh. Říká se to, je to 21a. Ženy, které žijí v, ve venkovských oblastech a romské ženy, které stále mají mm, nedostatečný přístup ke zdravotní péči a reprodukční péči. Často si nejsou vědomy dostupnosti takovýchto služeb. Vyzýváme albánské úřady, aby zajistili lepší informování o těchto službách, aby také zajistili, že jsou dostupné a e, kvalitní. Má někdo něco proti tomuto návrhu? Je někdo proti? Pokud ano, tak nevidím, že by tady bylo e, odpovědný počet osob. Takže hlasujeme, kde pro, proti. Drželi se. Přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Řekla bych. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování o celém usnesení zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jsme u Mončené hory. To je zpráva pana Tanoka. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 6D pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 7D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování o celém usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy pana Kána obrána akademické svobody v rámci vnější činnosti Evropské unie. Hlasujeme na číslo dvě ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část také jmenovitě zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Desítka původní test, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jednička ve třech částech. První část jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text původního ustanovení je první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text původního ustanovení L pro, proti, zdrželi se, přijato úvodní úsení N, původní text, první část, bude pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní jmenovité hlasování o celém doporučení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A poslední hlasování o situaci zdravotně postižených žen. Je to návrh eh, usnesení výboru FAM. Je to odstavec 4, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Jmenujeme hlasování o druhé části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jed... 11, odstavec 11, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato třetí část jmenovitě, zahájí hlasování. Končím hlasování. přijato. Čtvrtá část jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Přijato a nyní hlasujeme o návrhu 7 jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text 19. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, jmenovitě druhá část, zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zvednutím ruky odstavec 2, to je pro. Proti, zdržel se. Přijato 24, první část, kdo je pro proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A původní text odstavec 26, kdo je, ne, ano, kdo je proti, se zdržel. A máme pochybnosti, hlasujeme o 26, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto původní text odstavce 28.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 Končím hlasování. Přijato třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní mm, odstavec 5 pro, proti. Při, druhá část jmenovitě za hlasování o odstavci 45. Končím hlasování. Přijato a nyní budeme hlasovat eh, po ním ustanovení C máme dvojku, zahy hlasování, zahy hlasování, návrh 2. Končím hlasování. Přijato. G. Ve dvou částech. První, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. H ve dvou částech návrh 1, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část, druhá část eh, odpadá. Nyní přejdeme k hlasováním o L, první část, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, přijatá druhá část, jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, já jsem si myslela, že, se, že třeba eh, voli hlasovat o původním textu, protože tady eh, budeme hlasovat o původním znění. Teď kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Prověříme dobře, takže hlasujeme o úvodním ustanovení H, původní text. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. A nyní L, M. Jmenovitě zahlasování hlasování. M. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě o návrhu 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 5 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a nyní budeme hlasovat o V první část. Kdo je pro, kdo je proti, kdo je... a nyní jmenovitě to druhé části. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu 6, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. A hlasujeme nyní o celém e, návrhu rezoluce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Děkuji kolegové. Thank you so much. Merci Livia. Oké, okay, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégák! Ezennel megkezdjük a szavazat magyar... Vážení kolegové, přejdeme k vysvětlování hlasování. Máme čas pouze do 13.30, takže odcházejte prosím potichu a dám hned slovo prvnímu řečníkovi.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 Rád bych vás, ráda bych vás informovala o tom, že žádostí o vysvětlení hlasování je mnoho, ale musíme skončit ve 13.30. Kolegové, prosím, odcházejte potichu. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó felszólal. Takže protože máme málo času, pokud nevíde čas na všechny, prosím, předložte své připomínky písemně. Takže zahajuji vysvětlování hlasování. Děkuji kolegům za to, že jsou eh, potichu a Eh, první vysvětlení se vztahuje ke skandálu s transakcemi Hekum-X. Slovo má pan Zdrojevský na jednu minutu. Thank you. Niezwykle istotne przy tej no, Děkuji. Na tomto usnesení je velmi důležité, že ukazuje prstem na země, které měly velké problémy se, s, zneužíváním finančních prostředků. Ehm, je smutné, že tak důležité země v EU mají takovéto mezery v zákonech. Ehm, v jedné zemi došlo ke ztrátě 55, eh, tedy pardon, víceméně 11 zemích Evropské unie došlo ke ztrátě asi 55 miliard eur díky tedy mm, právníkům a prostředníkům v bankách, kteří postupovali nečestně. Kdybychom všechny tyto prostředky poctivě vybrali, tak bychom neměli žádné mezery v rozpočtu. A je tedy potřeba zajistit, že už se něco takového nebude opakovat. A musíme taky udělat to, o co si žádal pan Rosaty. Děkuji. Eh, paní Makové má slovo. Děkuji. Skandál eh, s transakcemi CumEx eh, ukázal, že tam, kde úřady hledí na druhou stranu, jsou to investigativní novináři, kteří odvádí jejich práci. 55 milionů, miliard eur ehm, byly vytenolovány od poctivých lidí. Deset let trvalo Německu, aby změnilo svou legislativu a aby zakázalo eh, tyto eh, nezákonné postupy. Francie, Dánsko, Nizozemsko a další země eh, se potýkají se stejným problémem. Místní orgány ale se potýkají s byrokracií, těžkými postupy a praktický výsledek tedy je, že lidé, kteří od nás kratou, eh, kradou, nejsou potrestáni. Cum-ex je tedy největší podvod v historii eh, Evropské unie a prokazuje, že potřebujeme respektive už včera jsme potřebovali eh, efektivní evropskou reakci. Děkuji a nyní za EKR kolega Ruononen Lerner kolegyně. Děkuji. Členské státy Evropské unie eh, eh, kvůli trikům z dividendy přišly o 55 miliard euro. Tento daňový skandál byl odhalen díky práci investigativních novinářů. Nacházíme se tady v situaci, nebo odhalili jsme situaci, kdy orgány eh, neposkytovaly informace o těchto um, podvodech. Bankovní sektor si um, tedy zaměstnával daňové poradce, kteří uh, uplatňovali tyto triky. Uh, nyní tedy řada těch poradců dokonce říká, že to bylo legální. Um, Eh, několik lidí tedy vůbec neplatilo ani jednou daně a přesto eh, v některých zemích jejich jednání bylo legální. Takže je potřeba udělat ještě mnoho pro to, abychom se eh, nějakým způsobem vypořádali s agresivním daňovým plánováním a neplacení daní. Děkuji. Nyní má slovo pan Sean Kelly. Tento skandál Evropské země stál údajně 55 miliard euro. To je obrovská suma. Tady v podstatě nevidíme žádný hospodářský jiný zájem, než vyhnout se eh, placení daní. Takže dá se v podstatě říct, že evropští občané byli okradeni. Evropská unie pokročila eh, ve svém boji proti praní špinavých peněz a daňovým podvodům. Ale tento skandál ukázal, že tam je ještě pořád mezera mezi tedy administrativní spolupráci a vymáhání mezi členskými státy. Tento skandál eh, vyvolal um, pohoršení v celé Evropské unii. Ehm, potřebujeme naléhavě nějaké řešení na evropské úrovni je potřeba zakročit proti takovýmto e, daňovým postupům. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo pan Hanan za EKR. Děkuji. Dalo by se říci, že ve chvíli, kdy byl odhalen tento skandál, tak v podstatě systém pracoval dobře. Investigativní novináři to odhalili, legislativa byla změněna, tak já nechápu, proč ehm, zbytek z nás ještě tak, to hovoří o tom, co je v podstatě německý vnitrostátní problém. To není žádný eh, stát, kde, kde selhává státní, eh, právní stát. Tam eh, to je mm, země, která velmi dobře může uplatňovat ehm, neza, nezúčastněná pravidla. Teď je otázka, proč tady pořád hovoříme o společné fiskální politice, která by pouze snížila hospodářskou soutěž. A možná jsem tady jediný, kdo tak cítí, ale není trochu zvláštní, že se tady, jsou všichni takhle hrozně pohoršení ohledně um, vyhýbání se placení daní a to s, ze strany poslanců Evropského parlamentu, kteří, e, jsou, e, kteří mají výjimku z placení národních daní. Děkuji. A nyní nás ehm, čeká další eh, návrh usnesení úloha Německého úřadu péče o mládež, takže pan Marus má slovo. Děkuji. Já jsem podpořil zprávu, neboť eh, role Jugendamtu Německého úřadu pro péči o mládež které, který má ve své kompetenci děti a nezletilé, v posledních letech překročil řadu hranic. Petičnímu výboru byla předložena celá řada stížností. Rodiče si stěžují, zejména ty rodiče, které se usadili v Německu, které rodiče, kteří nejsou němečtími eh, státními příslušníky, jsou to řekové, francouzi, chorvaté a také eh, si stěžovalo mnoho osob s polskou státní příslušností. Německý Jugendamt údajně sleduje takovou logiku, že pokud jeden z rodičů je Němec, německý státní příslušník, tak vždy podporuje pouze jeho. A tato praxe je Jugendamtem uplatňována již dlouhou řadu let. Jugendamt se vměšuje do rodinného práva a to na úkor všech těch, kteří nemají německou státní příslušnost. Děkuji, pan Jurek. Poslově, działalność německých Jugendamtů. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Činnost, činnost eh, Německého úřadu péče o mládež, Jugendamt, byl zasahoval především v těch rodinných přezrančních sporech, proto je dobré, že parlament se toho chopil, protože nesmíme zapomínat na to, že základní práva jako identita, svoboda vyznání, náboženství a mm, další svobody jsou tedy mm, jaksi posvěcenými výsadami. Já doufám, že teď budeme moci být otevřenější s kritikou vůči sociálnímu inženýrství, které nesmí být na úkor lidských práv. Děkuji. Paní Krupa má slovo. Děkuji za tuto zprávu, která zdůrazňuje diskriminaci které utrpí rodiny kvůli úči, činnosti tomuto, tohoto úřadu. On, úřad tvrdí, že to je ku prospěchu dítěte, ale není. O, děti jsou odebírány především zahraničním rodinám, které, rodinám tedy, které nemají německou státní příslušnost. To se děje i v jiných zemích, třeba v Nizozemsku kde eh, přece tady platí základní charta lidských práv, podle které eh, každé dítě má právo zachovat si přímý vztah se oběmi rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmem. A v, té, v těch našich peticích, které dostáváme, získává, zjišťujeme, že práva jsou eh, porušována, jejich bezpečnost a podobně, takže mm, není není možné třeba, aby byly vychovávány ve své mateřštině, jsou odebírány a to může mít eh, velké důsledky dítě, když je dítě zbaveno své matky a má to vliv tedy na jeho zdraví. Zde eh, eh, v podstatě úřad o péči o mládež v Německu se vměšuje do všech aspektů života Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořila toto usnesení eh, o Jugendamtu. Toto je debata, která nadnáší celou řadu kontrovers a přímo se dotýká našich emocí. Bylo předloženo eh, Evropskému parlamentu velké číslo peticí. Je třeba si uvědomit, jaká lidská dramata se tam odehrávají, dramata, která se týkají dětí. To nemůžeme nazvat eh, slovem politicky korektní rodiče jsou oběťmi diskriminace. Například už v roce 2000, pouze v roce 2016 jugend um, dět, rodičům odebral 72 dětí a mnoho dětí bylo právě z polských rodin. Jugendamt navštěvuje rodiny, ale během této rodiny například potom tedy eh, rodiče, když navštěvují své dobrané děti, s nimi nemohou hovořit polsky ve své mateřštině já si myslím, že Evropský parlament se již této tematice jednou vyjadřoval, ale z německé strany vůbec nepřišla žádná reakce. Proto je nyní skutečně na čase, aby německý Jugendamt začal jednat pouze ku prospěchu a ku blahu dítěte a e, zlepšil potenciál, které mají biologické rodiny a, rodiny a využíval ho, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, eh, výbor eh, Pety odvedl skvělou práci. Já jsem se toho sám účastnil. Eh, obdržel jsem taky dobrou reakci za ty petice, které jsem předložil. Akceptuji, že rodiče by měli být Mm, schopni nebo měli být možnost komunikovat se svými dětmi ve svém jazyce. Zároveň já i moje skupina jsme hlasovali proti této zprávě a to proto, že to je věc, která se týká členské země jako takové a um, orgány této země to musí uh, sami vyřešit. My jsme potom měli také petice ze tří jiných zemí, takže možná bychom se na to potom nějak měli podívat společně, ne, nevyčlenit takto jednu jedinou zemi. I když v zásadě tu hlavní myšlenku chápu. Děkuji, nyní má slovo pan Henen. Děkuji. Tohle je oblast, kde musíme postupovat citlivě. Tohle to jsou intimní záležitosti, vztahy mezi rodiči a dětmi. Já jsem se potkal s celou řadou případů, které opravdu ehm, téměř vedou k slzám ehm, v různých eh, oblastech ve Velké Británii, ale přesto musím podpořit eh, Shona Kellyho, eh, právě protože je to tak citlivé téma, je to téma, které by měla řešit vždycky každá země na vnitrostátní úrovni, úrovni prostřednictvím svých demokratických institucí já tady vlastně bráním německou svrchovanost. A ti, kteří mají tento problém vyřešit, jsou tedy mm, orgány eh, dotčeného členského státu. Děkuji. Děkuji a tím uzavíráme vysvětlení hlasování k tomuto návrhu a nyní máme zprávu pana Langeho a Rybiga VTO Cesta ku předu. Jako první paní Curtin Darling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Multilaterální eh, mm, eh, systém je ohrožen. Je naší eh, společnou zodpovědností jej chránit zejména když na ně útočí stávající americký prezident ve světě silové politiky. Ani EU, ani jediný její členský stát má šanci Eh, podporovat progresivní budoucnost samotný. Budoucnost je tedy VTO, je to nejpokročilejší eh, z multilaterálních institucí. Řešení sporů je zde opravdu na nejvyšší úrovni. Eh, má pravomoc řešit konflikty mírově. Ekonomické konflikty často vedou do vojens- k vojenským konfliktům, to všichni víme. VTO samozřejmě není perfektní, rozšířili jsme oblast působnosti, aby to byl opravdový nástroj pro eh, rozvoj pracovníky a životní prostředí. Eh, je tedy potřeba, aby eh, VTO bylo zodpovědnější a efektivnější a proto jsem podpořila i tuto zprávu. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Zdrojevský. Niezwykle Děkuji. Včera jsme bedlivě sledovali debatu, věděli jsme, víme tedy, jaký je obsah zprávy. Já musím říct, že vše toto je skutečné stroskotání, které začalo v roce 2008, kdy jsme přijali první usnesení, kde jsme říkali, že je třeba, abychom se zabývali situací ve VTO. Ale bohužel eh, se nic nedělo, zůstalo to pouze na papíře. Pro mě je zásadní, abychom viděli, že mezi 2008 a 2018 nejenom, že jsme neudělali vůbec nic, ale možná jsme udělali až příliš mnoho. Já připomínám, že během minister- poslední ministerské konference v Buenos Aires um, před rokem v prosinci jsme viděli, že tato organizace VTO ve svém fungování byla zcela paralizovaná, proto je velice důležité a naléhavé, abychom dnes něco dělali, jednali po naší rozpravě. Nemůžeme říct, že během posledních let se neudělalo vůbec nic. Udělalo se mnoho, ale bohužel to vůbec není dostatečný. pro to, abychom zajistili dobré fungování této instituce. Děkuji Janý pan Palmer. Thank you. Commercial. Děkuji komerční vlastnictví eh, sní, tedy eh, eh, klesá, Libra klesá její hodnota, HDP se sní, sníží o 8%. Tohle to jsou prognózy, co se stane s britskou ekonomikou, když Británie nepřijme dohodu dnes jsme také si vyslechli některé lidi, kteří jsou zastánci toho, abychom tuto dohodu nepřijali, abychom e, jednali tedy pouze na základě pravidel VTO. Proč? Pokud e, pravidla VTO jsou tak dokonalá, proč se snažíme tedy e, vyjednávat nějaké dohody o volném obchodu nad rámec pravidel VTO? Brexit bez dohody mi opravdu navádí otázku, proč někteří lidé chtějí, aby schudli občané Velké Británie. Tohle je přece úplný nesmysl a je to nebezpečné. Děkuji. Thank you, President. I will... Děkuji. Já vítám tuto zprávu o tom, jak udělat tuto, spra- tuto eh, pravidla VTO relevantnější. Je vlastně poprvé, kdy slyšíme v Británii eh, hovořit o VTO v běžných konverzacích. Eh, řada bre- eh, zastánců Brexitu tvrdí, že v podstatě by to, eh, že stačí přijmout pravidla VTO a všechno bude v pořádku. Co, hm, že by to znamenalo velkou změnu oproti dnesku. Naopak bychom měli 12% cla na vývoz ryb, které, které vylovíme. 10% cla by se uplatňovala na většinu zboží, která se přesunují mezi EU a Británií. Na rozdíl od dneška bychom také měli kvóty, které by omezovaly to, co vůbec v EU můžeme prodávat. Kromě toho připomínám, že máme asi 124 dohod o volném obchodu, které v tuto chvíli jsou pokrývány evropským rámcem a které bychom si všechny museli pro, vyjednat znovu. To by úplně zdecimovalo naši ekonomiku. Já vám děkuji mnohokrát. A další řečník je pan Mamekins. Děkuji. VTO je dobrým příkladem um, multilaterální instituce, která přináší určitou míru um, pořádku do chaotického světa. Je to skvělá platforma pro EU, aby podporovala uh, multilateralismus. Je stále těžší, když zvážíme, že některé státy toho jenom využívají, tak jako třeba USA. Um, zpráva volá po to, abychom um, Eh, se snažili mm, eh, zrušit chudobu na světě, abychom proti ní bojovali. Já vítám fakt, že tato zpráva také žádá o větší transparentnost ve mezinárodním obchodě a zvýšení stability. Potom máme ustanovení o rozvojových zemích, eh, tomu věnuji hodně pozornosti. Pokud naplní principy VTO, umožní to našim partnerům eh, růst. Musíme tedy s nimi eh, eh, jednat jako s rovnými partnery. Musíme od nich očekávat totež, co očekáváme od rozvoj, rozvinutých partnerů. A nyní Sean Kelly. Ta... I welcome the approval drafted by Mr. Lange and Mr. Rubik regarding the modernization. Um, tady hovoříme tedy o modernizaci VTO, o způsobu, jak operuje. Já vítám tuto zprávu, protože si myslím, že tyto změny jsou zásadně důležité aby VTO byla relevantnější, aby se lépe přizpůsobila změnám globalizovaného světa. Já věřím, že tato legislativa pomůže překonat potíže a selhání ministerské konference z Buenos Aires minulého prosince, že tedy vyřeší některé problémy eh, i mm, pomoci. Mm, tato legislativa tedy řeší mezery v pravidlech tak, aby vytvořila spra- spravedlivá pravidla. Tato legislativa také pohlíží na to, abychom vytvořili nezbytně nutný rámec pro eh, řešení technologických eh, novinek. Děkuji ještě jednou oběma zpravodajům. Pan Hanan? Děkuji. Ten eh, zázrak a síla volného obchodu je nejlépe demonstrována na Hongkongu. V roce 1997 ehm, se to vlastně vyrovnalo UK a nyní je to 30% více. Jaké tam mají přírodní zdroje tento ostrov? Musí dovážet i pitnou vodu, ehm, elektřinu, všechno je naprosto závislé na dovozu. Magie byla pouze, že odstavili jakékoliv bariéry obchodu. Bylo to tedy unilaterální odstranění ehm, cel a tarifů, které potom vedlo k této obrovské prosperitě. To též platí i pro Singapur a Británie mimo celní unii jako člen VTO bude mít stejné příležitosti udělat něco podobného. Vrátíme se k tomu, co nás nejprve udělalo skvělými. Odstraníme jakékoliv bariéry mezi podniky a jejich e, zákazníky. To je jediné, co potřebujete. Magie.

Köszönjük szépen. A következő jelentés, amire átérünk, David McAllister jelentése. Děkuji. A pan McAllister Pan nejprve. Je to zpráva o Srbsku a pan jako první. Serbia rozpočela... Děkuji. Připomínám, že Srbsko zahájilo oficiálně vyjednávání v roce 2014. Od té doby jsme měli 35 kapitol, respektive 40 kapitol, které byly otevřeno, ale pouze dvě byly uzavřeny. Chci eh, upozornit na tyto skutečnosti, neboť perspektiva přístupu Srbska k Evropské unii eh, za tohoto rytmu je perspektivou, kdy oni vstoupí za 30-40 let, pokud si udrží tuto velice pomalou rychlost. Tato zpráva o Srbsku je velice dobrá

Děkuji, pan Šoltes. Kosovo. Jako první má slovo pan Sošněrc. Kosovo otřimuje... Děkuji, Kosovo přijímá od Evropské unie neustále rady o tom, jak mají bojovat proti terorismu. Evropská unie říká, že třeba, aby vzdělávali teroristy, integrovali je do společnosti. A já vidím již ty teroristy, které se bojí, vidím ten strach teroristů, který jim říká, podívej se, když skončí se svou činností, co tě čeká, začlení do společnosti, vzdělávání. Jak tady máme bojovat proti terorismu, podle mě je lepší se vrátit k trestu smrti, protože vy tady hovoříte o integraci, o vzdělávání, ale to není sankce. Eh, pokud někoho chcete vzdělávat, tak třeba aby na tom on pracoval a, a integraci si musí někdo zasloužit aby to chcete dávat eh, zadarmo lidem pouze proto, že byli teroristi. Já si místo tak to nepodporuji. Řečím byl přerušen a slovo má paní Šojdrova

bývalý premiér vydán makedonii kde by měl nastoupit eh, pravomocně odsouzen, jako pravomocně odsouzený ke svému trestu že tedy bude vydán. děkuji. Děkuji, pan Marias. Hmm, děkuji. Paní předsedkyně. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie stále ještě porušila naši historii prostřednictvím nového jména. Není to bylo schváleno a tím oni vlastně pokračují ve své expanzivní politice. Článek 36 nové ústavy neustále odkazuje na Makedonii, na makedonský národ a zároveň v ústavě jsou obsaženy i odkazy na rozhodnutí Asromu z, roc, z roku 1944, kde se říká, že makedonský národ má právo na svrchovanost, na autonomii. Tato dohoda z Prespesu je tedy neustále porušována makedonskou stranou, neboť v této dohodě, respektive tato dohoda totiž vlastně vůbec neexistuje. Řecká vláda ovšem tuto záležitost nikdy nedovolila prodiskutovat v řeckém parlamentu. Pokud Skopje hodlá vstoupit do Evropské unie, tak se v Makedonii musí ještě odehrát mnohé a proto já jsem hlasoval proti zprávě. Pan Piotrovský, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V této zprávě se parlament zaměřuje na veškeré úsilí, které má za sebou Makedonie a Řecko, proto aby se nalezlo řešení eh, jména této země. Makedonie má stejný problém jako ostatní země tohoto regionu. Jde o to, že je třeba, aby se bojovalo proti osobám, které obchodují s lidskými bytostmi. Týká se to také Černé hory, Albánie, stejná problematika. Zpráva o Makedonii eh, také zdůrazňuje, že je třeba, aby se lépe zacházelo s osobami LGBTI. A pak se tam požadují sankce v případu eh, homofobie či transfobie. Hovoří se tam o těchto osobách LGBTI. Pro mě eh, je to naprosto nadbytečné. Proč by to tam mělo být? Protože jsem hlasoval proti. Děkuji. A nyní pan Horvát. Paní předsedkyně jako člen společného parlamentního výboru parlamentu a tak já jsem, já mohu s potěšením kvitovat, že jsem mohl podpořit tuto zprávu. Samozřejmě, než Makedonie bude moci vstoupit do Unie, tak má před sebou hodně práce, ale důležité je, že je to otevřené, že eh, udělali velký pokrok. Ty spory o jméno mezi Řickem a Makedonii. V podstatě to ukazuje, že politici jsou odvážní a říkají pravdu lidu. A ta eh, pravda je, že v podstatě, i když ta dohoda není perfektní, tak nikdo, ani nacionalisti v Makedonii, ani nacionalisti tady, ten nikdo nepřišel s žádnou dobrou alternativou a v podstatě jenom chtěli zachovat status quo. Takže je dobré, že podpořili tam změny ústavy a budeme se těšit na pokrok v oblasti eh, státní zprávy, v oblasti médií a podobně. Děkuji, pan Polšák. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Makedonie má status eh, kandidátské země od roku 2005 a od té doby skutečně

Eh, úr Albániai jelentésére a 2018. Děkuji. Další zpráva je zpráva pana Fleckensteina. Opět pan Marias má slovo jako první. Eh, Děkuji. Já jsem zde opětovně v parlamentu prohlásil, že v budoucí vstup Albánie do Evropské unie stále stojí ještě před mnoha překážkami. Právě v Albánii je ohrožena řecká menšina. Ještě před nedávnem došlo k zavraždění řec, příslušníka řecké menšiny albánskou policií. Albánské úřady zabavují majetek řeků, které žijí v této zemi, snaží se ze všech sil omezit počet řeckého obyvatelstva v tomto regionu, kde žije řecká menšina. Například jim nedodávají proud a e, řekové, které žijí v severním epidu, jsou neustále ohrožováni. Tímto způsobem se Albánie snaží vysílat poselství, že oni se prostě nevzdají své politiky utlačování řecké menšiny. My jsme toho, toho, toho názoru, že toto naprosto nemůžeme akceptovat. Opětovně poukazujeme v Evropském parlamentu na tuto problematiku a vyzýváme Evropský parlament, aby zajistil práva řecké menšiny v regionu Severního Epirusa, protože jsem podpořil zprávu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Piotrovský na jednu minutu. Děkuji. V této zprávě jsme pozvání, abychom zahájili vyjednávání o přístupu Albánie. Dá se říká, že třeba aby Evropská unie mohla lépe kontrolovat situaci v zemi a podporovala reformy. Dále upozorňujeme na skutečnost, že v Albánii dochází ke zvýšené tendenci obchodování s lidskými bytostmi a obracíme se na albánské úřady, aby zasáhly zásadním způsobem. Dále se říká, že je třeba chránit svědky a že je třeba bojovat proti veškerým způsobům, které používají lidé, veškerým praktikám, které používají lidé, které obchodují s lidskými bytostmi. Pak se v textu hovoří také o skupině LGBTI Já, z tohoto důvodu já jsem hlasoval proti této zprávě. Děkuji, děkuji nyní pan Selimovič. Albánie učinila zásadní pokrok a to bychom měli ocenit proto eh, si myslím, že je dobré eh, už začít s vyjednáváním příští rok. Zatímco tedy došlo k pokroku v eh, taky reformě justice, je potřeba upozornit na věci, které ještě potřeba udělat. Reforma volebního práva je stále problematická. Korupce, organizovaný zločin a dobré sousedské vztahy. Reformy v těchto oblastech jsou bolestné, ale musíme je udělat, jsou zásadní právní stát, respektování lidských práv, boj proti korupci. To všechno musíme zlepšit. Všichni bychom měli zajistit eh, s tímto cílem otevření vyjednávání, aby už se to neprodlužovalo. Děkuji. Pan Šošněc. Chciałem się odnieść do... Eh, Děkuji. Rád bych zde hovořil o situaci, ve které se nacházíme. Eh, pozměňovací návrh číslo 8. Zde se nejedná o zjednodušení věcí. Zde máme sexistický text o ženách. Eh, já si myslím, že Toto formulace by měla být stažena. A pak je tam ještě jedna další skandální věc v tomto pozměňovacím návrhu. A musím říci, že tady nebylo dostatek poslanců, nebylo tady 40 poslanců, které by byli ochotní se zdvehnout eh, proti tomuto návrhu. To je tady velice studné, eh, o, smutné. Já jsem velice zklamal, že jsme dospěli k takovéto situaci. Dalším tématem je Černá hora

Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti této zprávě. Včera jsem si i na toto téma vzal slovo. Chci vás upozornit na některé prvky, které rovněž i vidíme v textu o Černé hoře a Makedonii. Zde se říká, že není zde dostatečný pokrok v boji proti obchodování s lidmi. To figuruje ve všech Eh, zprávách. A tady dokonce se říká, že mm, eh, mm, děti jsou eh, povzbuzovány k tomu, aby žebrali. A to je země, mm, která mm, aspiruje na členství v EU, tak přece toto nemůže akceptovat. Možná náš parlament příliš se zabývá menšinami. V bodě 34 zprávy, tak tam čteme, že nás zneklidňují potíže, problémy, které tam mají, pokud jde o akceptaci sexuálních rozdílů nebo ve společnosti v Černéhoře. Proto jsem hlasoval proti. Děkuji. Ne haragudjanak. Selimovič úr. Pan Selimovič jako další řečník, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Tanokovi za vynikající zprávu, která je velice detailní Černá hora je takovým, takovou průkopnickou zemí na západním Balkáně a my chceme, aby pokračovala ve vyjednávání kapitol. Nicméně je třeba poukázat na fakt, že svoboda médií pořád je problémem v této zemi a paní Oliver Lakič. To je kauza, která by nikdy se neměla stát v zemi, která chce vstoupit do EU. Svoboda projevu musí být garantována a útoky na novináře je třeba jasně odsoudit. Také chci apelovat apelovat na mm, úředníky mm, Černé hory, hory aby podnikali kampaně, eh, mm, především, aby eh, bojovali proti násilí na menšinách, na Romech na, eh, a protestech vůči LGBT, aby, trest, aby vyšetřovali podobné trestné činy. Děkuji. A takže teď je to zpráva o obraně akademických svobod v EU a zahraničních vztazích. Takže jako první má slovo paní Majer. Já vítám tuto debatu a chci říct si tři věci. Především postgraduální studia a, e, e, a bezpečnost studentů, to je něco, co je pro nás zásadní, především evropských studií v zahraničí. Je třeba dbát na to, aby evropské univerzity, aby e, aby tedy mm, nezakladali eh, své pobočky v zemích, kde je omezen, omezeny jsou svobody. V Maďarsku i po zákazu vlády byly zakázány některé univerzity, respektive jejich studijní programy. Já jsem se sešla minulý týden s panem profesora Betika, který mi řekl, že univerzity v podstatě eh, eh, na, Eh, v těchto, eh, tyto univerzity, že lákají řečníky, se kterými by se jinde na normálních státních univerzitách nemohli vůbec setkat, takže akademická svoboda je, eh, není žádný, žádný abstraktní pojem, to je zcela zásadní pro svobody. Děkuji. Mamikins úr következik. Parancsoljon. Děkuji, slovo má pan Mamikins. Děkuji. Akademické vzdělání to je začátek hm, politického uvědomění. Pokud chceme, eh, aby demokracie byla úspěšná, tak musíme zajistit, že populace eh, bude schopna eh, se svobodně rozhodnout, co chce studovat. A akademická svoboda, větší svoboda, bude o to větší demokratická společnost. A víme, že demokratická společnost eh, je společnost, která je mírová a vyvážená. Já si velice cením i návrhu SAD, které vyžadují, aby akademická svoboda se stala součástí kodaňských kritérií. Pokud země bude omezovat vědecký výzkum, akademické svobody, tak to musíme vidět jako Eh, takový nezdravý symptom a to znamená, je to něco, co se, kde je snaha o politickou manipulaci. A mm, zde Potom to znamená, že selhávají všechny další sféry veřejného života a znamená to ztrátu eko, eh, ekonomických možností. Proto podpořil jsem tuto zprávu a doufám, že se eh, bude zcela implementovat. Palmer úr, következik, parancsoljon, bocsánat, az előbb Děkuji, pan Palmer. Hm, děkuji. Chci pogratulovat eh, eh, kolegovi, který předložil eh, ten, tuto dobrou zprávu. Má generace eh, v podstatě brala vzdělávání eh, za něco samozřejmého a eh, očekávali jsme, že je normální svoboda médií, svoboda akademického zkoumání. A dnes najednou všechny tyto věci jsou spochybňovány populismem, falešnými zprávami a jinými výzvami. Ti z nás, kteří věří v takovéto svobody, nyní se musí za ně postavit. Akademická svoboda je zásadně důležitá a populismus, falešné zprávy, falešná fakta úplně um, pouští jed do naší veřejné debaty. My tenhle ten um, prostor svobodné uh, akademické debaty musíme bránit. Já tady uh, eh, jsem rád pro tuto zprávu uh, hlasoval. Děkuji. Nyní pan Howard, prosím. Děkuji. Já velmi rád podpořím eh, zprávu kolegy Kána. Eh, to, co navrhuje, je opravdu podstatné. Eh, ti z nás, kteří učili nebo působili na výzkumu, si uvědomují, jak je potřeba podporovat výzkum a akademickou činnost. Je naprosto nepřijatelné, aby eh, nějakým způsobem byly tyto eh, akademické schopnosti narušovány. Musíme je bránit. Pokud nějaký členský stát nebo nějaká třetí země chce omezit tyto základní svobody, eh, neměly by, být, neměly by dostávat financování z Evropské unie, neměly by dostávat finance z horizontu ehm, Tři instituce, které jsou v mém eh, regionu, údajně mají, eh, jsou eh, ohroženy z finančních důvodů. Ehm, Připomínám vám, že výzkum přináší obrovské zisky, které třeba nevypadají jako ekonomické zisky ve chvíli, kdy jsou předkládány. Děkuji. Nyní pokročíme dále. To je Eh, eh, zpráva eh, k situaci zdravotně postižených žen. A jako první má slovo Liadní ráda. Děkuji. Jako ženy chápeme, jaké, s jakými výzvami se potýkáme, ale představte si, jaké výzvy, jakým výzvám musí čelit ženy s zdravotním postižením. Um, neměli bychom přijmout, že tedy e, i procento zaměstnaných žen se zdravotním postižením je nižší než procento e, e, stejně postižených mužů. Je na členských státech, aby tedy implementovali podstatná pravidla musíme je také eh, řádně podpořit, aby opravdu došlo eh, k rovnosti, jak v možnostech vzdělávání, sportu, eh, v pracovním životě, aby se takovéto ženy tedy mohly plně účastnit úplně všech sfér života, včetně taky hlasování. A proto vítám tuto zprávu je velmi důležitá a je důležité, aby příslušné členské státy tuto zprávu implementovaly. Děkuji. Paní Šojdrová.

Hlasovala jsem pro toto usnesení, které se týká situace žen se zdravotním postižením. V usnesení se hovoří o situaci těchto žen, zejména o mladých dívkách, kterých je velice mnoho v Evropské unii. Tady jsou mezinárodní úmluvy, které se toho týkají, máme tady také evropské ustanovení a strategie. Navzdory všemu tomuto, ženy s postižením i nadále čelí mnohým problémům. Nemohou požívat plně svých občanských eh, sociálně-ekonomických práv, práva na zdraví a práva na hlasování. Takže je zde mnoho problémů, které třeba vyřešit pro tyto zemi. Ve zprávě se podporuje otázka sexuálního zaměření, pohlaví osoby, také náboženství. Zdá se mi, že toto je nepřijatelné. Říká se zde, že je to jaksi na druhé rovině, že to není v první, ta prvořadá tematika e, této zprávy. Já připomínám, máme tady zranitelné osoby, seniony, děti, osoby s postižením a způsob, jak se chováme k těmto osobám, je vlastně způsobem, jak můžeme měřit míru humanity v naší společnosti. A to platí jak pro osoby, tak pro celé národy. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořil tuto zprávu a chci zdůraznit, že síla společnosti se posuzuje podle postoju k těm zranitelným skupinám. A takže samozřejmě my máme lepší sociální standard než naši partneři, ale e, otázka ženská není vůbec vyřešena, pokud jde o postižení. My jsme podle čísel zklamáni. Dokonce se stidíme 46 milionů žen s postižením v EU a jenom 8 18 z nich je zaměstnáno, 30 zažilo fyzické či sexuální násilí ze strany partnerů. A tyto dívky a ženy nejenom jsou diskriminovány na trhu práce, ale také ve školách a v sociální sféře a ve veřejném životě. A v důsledku toho jejich kariérní možnosti a životní styl jsou omezeny a jsou vyloučeny, jsou žijí v chudobě a zde to znamená že jakoby krutost byla sociálně akceptovatelná věc a proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji a nyní paní Záborská. Děkuji paní předsedkyně. Oceňuji snahu řešit problémy žen s postižením naší společnosti podpora doplnění politik členských zemí v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany patří k úlohám Unie. Ale pokud skutečně chceme posílit práva žen a dívek s postižením, tak musíme především chránit jejich lidskou důstojnost. Bohužel v tomto usnesení se o tom vůbec nemluví. Namísto toho propaguje neomezený přístup k zařízením a službám v oblasti sexuálních a reprodukčních práv, které zahrnují i přístup k potratům kompetenci. Ehm, kompetentní přitom jsou členské státy a ne EU to, proto jsem to nemohla podpořit. Lidský život, jeho důstojnost a princip subsidiarity patří k základním hodnotám Unie. Měli by respektovat i usnesení parlamentu EU. Děkuji. Děkuji. Paní Sorněš, poslední řečník. Eh, Pan Sosněč, děkuji. Zde opětovně se jedná o zcela skandální sexistickou záležitost. Co to je za iniciativu Evropského parlamentu? Já vůbec nechápu, jaký má cíl. To je skutečné šílenství, co zde nalézáme. Jaké jsou práva, které by měly mít ženy s postižením, které možná nemají muži s postižením? Proč se to usnesení zaměřuje pouze na postižené ženy? Muži nemají stejná práva, pokud mají postižení? Pokud máme odstraníme překážky, aby ženy mohly eh, hlasovat a jít k volbám, tak se to týká více žen než mužů, skutečně? Spíše toto právo chceme zajistit ženám, pak se zde říká, že ženy jsou velice často, eh, mají postižení, že je udela, měli bychom je tedy jak si privil upřednostňovat, ale muži žijí tedy méně dlouho, proto bychom je spíše měli upřednostnit a nějakým způsobem rekompenzovat. Proč bychom měli privilegovat neustále ženy právě proto, že žijí déle? Oni jsou právě privilegovány tím, že déle žijí, takže to je naprosto ilogické. Děkuji. Děkuji. E, zápis ze schůze předložíme. Eh, na příští schůzi. Tím jsme uzavřeli rozpravu a pokud nejsou námitky, tak eh, mm, příslušná akta předáme dotčeným orgánům a nyní přerušíme schůzi do příštího zasedání plenárního.